Uh, good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi potěšením vás opět spatřit po schůzi koordinátorů dnes ráno a po dvou a půl hodinách našeho výboru se dostáváme k odpolednímu zasedání a mám velikou radost, že mohu přivítat pana komisaře Carlose Moedaše. Jsem opravdu, opravdu moc rád, že jste tu s námi opět. A máme tu bod sdělení komise o rámcovém programu, sedmém, sedmém rámcovém programu, zpráva o hodnocení ex post je to i pro mě osobně velmi důležité, nejenom jako pro člena nebo předsedu ITRE. A já jsem moc rád, že eh, s námi o tom promluvíte. Sedmý, nebo hodnocení, zpráva hodnocení sedmého rámcového programu byla prezentována 19. listopadu minulého roku a jeho odpověď byla eh, prezentována, publikována 18. ledna tohoto roku. Takže my povídám za eh, výzkumné programy rámcové počínaje prvním až po osmý. Ten osmý to je horizont 2020. Takže jestli mohu poprosit pana komisaře Moedaše, aby zahájil celou tu rozpravu a pohovořil na uvedené téma. Děkuji, pane předsedo. Milí Jiří Busku, vážení a milí europoslanci, poslankyně. Je mi potěšením přijít mezi vás, abychom si vyměnili názory a promluvili si. Naposledy jsem tu byl v červenci, takže mám velkou radost, že vás mohu oslovit s dělením komise o hodnocení ex post sedmého rámcového programu. Toto sdělení, jak předseda Busek říkal, bylo přijato 19. ledna. E, poslal jsem to předsedovi Buskovi, vy jste mezi tím dostali všichni kopie sdělení. Takže hodnocení sedmého rámcového programu jeho dopad na výzkum a inovace e, nemůže ani být dostatečně zdůrazněn, a to ze dvou důvodů. Za prvé proto, že toto hodnocení, které proběhlo zcela nezávisle, to znamená, to je zcela nezávislý výbor, který ho vyhodnotil. Ukazuje, že investice do vědy a výzkumu je klíčová pro eh, naši ekonomiku a je to otázka kvantifikace. Jsou tu čísla, která hm, toto nezávislé hodnocení dodalo. Eh, řídili, vedl je pan profesor Louis Fresco. Eh, za druhé, toto hodnocení je významné pro skládání účtů evropským občanům. Takže než vstup, zajdu do podrobností, tak bych zmínil výsledky tohoto hodnocení, které budou vzaty v úvahu i při eh, nadcházejícím přeskumu, eh, který má nastat koncem roku 2017. Já jsem přesvědčen, a vy mi snad tím pomůžete, eh, to je důvod, proč jsem tady. Bude to klíčové seznámit se s vašimi názory, spolupracovat jako tým s vámi na eh, přeskumu v polovině období. Já rád spolupracuji s Evropským parlamentem a dnes bych chtěl zdůraznit některá klíčová zjištění, která to hodnocení odhalilo. Jasně z toho vyplývá, že eh, sedmý eh, rámcový program má vliv na výzkumníky, inovátory, ekonomiku, Eh, obecně a to jasně ukazuje tu přidanou hodnotu pro Evropskou unii. Jak víte, sedmý RP eh, má celkový rozpočet 20 miliard eur, ale když se nad tím zamyslíte, je to jenom 7 celkové výše veřejných výdajů. Eh, univerzity a akademické kruhy představují 70 a polovina z toho a, a 30 z, těch, z toho zbytku byly malé a střední podniky. Takže nejprve první bod, a to je dopad. Jaký je dopad sedmého víceletého rámce na výzkumníky a inovátory? Bylo to 170 tisíc publikací, které generovaly vědomosti, které eh, vedly k k 1700 patentům a 7400 jejich komerčních využití. 1700 a 7400 to jsou čísla, která ukazují daňovým poplatníkům, o jaké hodnoty vlastně jsme získali Navíc 55% z těchto publikací, o kterých hovořím, jsou, no, byly veřejně přístupné a to je velmi důležité, protože to je cesta, kterou se máme vydat. E, e, publikace tohoto víceletého rámce mají daleko větší e, dopad než většina jiných publikací, které běžně vycházejí v odborných periodicích a 70 eh, z těch projektů financovaných tímto eh, rámcovým programem představují eh, vrcholných asi 10 nejlepších vůbec v oboru, takže je to opravdu naprostá špička jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Počet publik publikací v, ve vědeckých časopisech se eh, v podstatě vyznačují takovou hm, takovou úrovní jako třeba Nobelová cena. Já jsem byl eh, v Davosu, kde dva eh, příjemci Nobelových cen získali granty z tohoto programu pan Novozolov a profesor Nezarides, což jsou dva nejlepší makroekonomici ve světě. A to ukazuje, že tyto granty jsou známkou vědecké excelence. Ale to lidem nestačí, je potřeba jim vysvětlit, jaký vliv to má na ekonomiku. A tady to hodnocení ukazuje, kolik bylo vytvořeno pracovních příležitostí třeba v Evropě. Konkrétně třeba mm, jenom odhady, protože na odhady můžeme být opatření, opatrní, ale jsou tu patrné trendy, které jsou velmi pozitivní. Každé euro investované do sedmého rámcového programu generovalo kolem 11 eur přímého nebo nepřímého ekonomického efektu a e, mimo jiné prostřednictvím nových technologií. A to ukazuje, že růst ekonom, ekonomický růst představuje 20 miliard ročně, tedy 500 miliard za 25 let Eh, ekonomického přímého a nepřímého dopadu vzniklo 170 tisíc pracovních příležitostí za 10 let a 60 tisíc dalších pracovních příležitostí nepřímo eh, za 25 let. Ale musíme na čísla být opatrní. Je jasné, že ten dopad je každopádně nesmírně pozitivní a je jasné, že můžeme být hrdí na sedmý eh, rámcový program. Když se podíváme na to, co jsme udělali v soukromém sektoru, to bylo velice prospěšné, vzniklo pět spojených iniciativ v klíčových oborech, jako je inovativní medicína, eh, eh, buněčná eh, inženýrství a další továrny budoucnosti, zelená auta a další. A nyní třetí bod a to je dopad na společnost a na evropské občany. V době, kdy Evropa čelí různým hrozbám na různých frontách, tento rámec ukazuje, že bylo usnadněno vytvoření společného vědeckého základu pro čelení různým výzvám. Mám na mysli oblasti zdraví, bezpečnosti, eh, zaměstnanosti, chudoby a vyloučení. Více než 7800 projektů eh, za 28 miliard podporu, podpořilo přeshraniční spolupráci v rámci přeshraničních projektů Eh, které propojily nejlepší vědomosti v Evropě. Uvedu pár příkladů, nebo jeden příklad. Díval jsem se na všechny ty projekty a jeden občas dostatečně eh, eh, my lidem to nedokážeme snadno vysvětlit, ale třeba solar, solární letadlo to je recept pro, to a, e, pro výrobu leteckého benzínu z vody, kysličníku uhličitého a slunečního světla. Potenciál, t, kdy se skleníkový plyn promění na zdroj, tak já bych e, e, já bych já jsem zjistil, že třeba v roce 2014 vyrobili sklenici leteckého benzínu z těchto surovin. To jsou věci, které je potřeba lidem říci, protože to jsou věci, které budou měnit budoucnost. Takže čím více eh, o tom budeme vyprávět, o to více eh, získáme podporu lidí a to je významné pro budoucnost nejenom výzkumu a vědy, ale celé Evropy. A nyní další vliv, který je klíčový, a to je vliv sedmého víceletého eh, finančního rámce ve světě. Eh, otevřenost do světa. Eh, sedmý rámcový program eh, měl vliv na 170 zemí. Jeden třeba z programů zapojil účastníky i ze zemí mimo EU a z přidružených zemí. The average collaborative... A v průměru každý společný projekt združoval 11 subjektů ze sedmi regionů, minimálně tří zemí, eh, ale v jednom případě se jednalo o 50 tisíc výzkumníků z 50 zemí, z nichž většina byla mimo EU a většina z těch zdrojů eh, se eh, zůstala vlastně v Evropě po skončení projektu. Toto hodnocení také poukázalo na určité nedostatky. Pět konkrétních doporučení jsme dostali a já je nebudu vyjmenovávat všechny. Můžeme eventuálně si o nich pohovořit v diskuzi, ale některé částečně se týkají horizontu 2020, některé vyžadují od nás nějakou práci. Uvedu pár konkrétních příkladů ještě. Za prvé, tento eh, rámec je příliš složitý pro některé a nepodařilo se jej dostatečně zjednodušit. Díky Evropskému parlamentu Horizont 2020 eh, učinil významný krok ve zjednodušení pravidel pro účast eh, času eh, na, na platby, granty a tak. Ale není to dost. Nedávno jsme zahájili široké veřejné konzultace kdy by mělo dojít k druhé vlně zjednodušujících opatření. Kontaktovali jsme pět tisíc lidí, abychom se e, jich zeptali na jejich názor. Druhý příklad je potřeba zvýšit e, přitažlivost e, pro výzkumníky v Evropské unii, aby z Evropy neodjížděli. Na to existuje celá řada možných nástrojů. A jeden z důvodů, za který chci poděkovat Evropskému parlamentu za podporu. Mnozí z vás jste mě kontaktovali a my organizujeme tady v Evropském parlamentu diskuse o eh, evropských inovativních nápadech, kdy cílem je tyto nástroje jak si nějak eh, spojit a doufám, že mohu ještě pokračovat. Jistě, jistě, není problém mnoho lidí, které jsem navštívil a firem, které jsem navštívil, mi říkají, máte těch nástrojů moc, my někdy nevíme, co s tím. Takže bylo by dobré združit eh, to do takového eh, eh, jednotného kontaktního místa, a kde by dokázali že to řešit nějak centrálně. A nyní, co bychom mohli nazvat Evropským eh, fondem pro investování do nových eh, inovativních podniků v Evropské unii. To jsou odpovědi na některé eh, problémy a to jsou tedy doporučení, která z toho hodnocení vyplývají. Také bylo zjištěno, že Některé komponenty tohoto programu fungují příliš izolovaně a jednotlivé komponenty programu jsou příliš rigidní, eh, kdy pak i dochází k překrývání. To zlepší horizont 2020 díky vašemu přispění. A taky budu věnovat všechnu pozornost lepším synergiím Čímž se dostáváme k evropskému programu, jako jsou třeba strukturální fondy, já mám pro vás dobrou zprávu. Víte, že jsme spustili myšlenku pečeti excelence pro strukturální fondy a Horizon 2020. Ta myšlenka je naprosto jednoduchá, to znamená, jestliže existuje projekt třeba u nástroje pro malé a střední podniky, je to výborné, ale není třeba v horizontu 2020 dost peněz, tak potom eh, kolegyně Kordina Kreco a já třeba vydáme eh, osvědčení s tím, že tento projekt financovaný nebyl, ale je velmi dobrý. A takto jsme jich eh, těchto certifikátů podepsali více než 500 a chtěl bych poblahopřát Španělsku a Itálii, které se právě pokusili využít tuto synergii mezi oběma zdroji financování a těmto projektům pomoci. Takže tato otázka synergii, to je poslední, co jsem měl dnes na programu, abych vás seznámil s implementací Evropského fondu pro eh, strategické investice. Evropská investiční banka je toho názoru, že kolem roku 2015 tento fond eh, vydal 50 eh, miliard eh, očekávaných investic, což se týká dvou oblastí, jednak investic do inovací, jednak do infrastruktury. 42 jich bylo schváleno a, a na dohoda o financování malých a středních podniků, tam jich bylo podepsáno 84 za 4 3 eh, biliardy. Do 320 milionů eur je výše financování, které by mělo vygenerovat na trhu eh, kolem 2 miliard v oblasti jako bioplasty, eh, ochrana životního prostředí, biomlíny a podobně. Eh, jsme spokojeni, určitě můžeme udělat velké pokroky, mohli bychom mít více, ano, eh, mohli bychom více investovat a já jsem investovala mnoho času, abych přesvědčil jednotlivé státy, že bychom měli realizovat více projektů v oblasti vědy a výzkumu a inovací. A kromě eh, financování prostřednictvím EFC, EFC tak do roku 2015 eh, byly projekty za 750 eh, milionů, které by jinak nebyly, mohly být financovány a eh, SC bude v budoucnu investovat 420 milionů eur navíc. Takže je tu celá řada projektů, na kterých se pracuje. Moje priorita je, aby tyto investice do vědy, výzkumu a technologií se dostanou do reálné ekonomiky a já spolehám na vás, že zajistíte maximální transparentnost, zvlášť prostřednictvím třeba Evropského investičního portálu, který má být spuštěný v únoru a kde budou uvedeny projekty, do kterých eh, investujeme a eh, s eh, odpovídajícími příležitostmi pro investování a to jak pro veřejné právní, tak soukromé investory, tak aby to bylo pro investory lákavé a aby se to mohlo uskutečnit. Naše investiční služba eh, funguje od září loňského roku, zajišťuje přístup k poradenství eh, na podporu identifikace a rozvoje financování projektů. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, já si dovolím citovat nakonec Newtona Friedmana, Nobelovou cenu, který říkal, že jednou z věč- velkých chyb je hodnocení politik prostřednictvím jejich záměrů a nikoli výsledků. Takže já jsem se tady vás snažil seznámit s těmi výsledky a doufám, že se nám podaří dosáhnout ještě lepších výsledků v zájmu občanů Evropské unie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně, pane komisaři. Je důležité, že jste uvedl něco ohledně toho sedmiletého rámcového programu, ale je to vlastně více než sedm let, poněvadž některé projekty budou ještě dobíhat až za, nad rámec tohoto sedmiletého období. Takže je velice dobré, že jsme se mohli dozvědět něco i o tomto aspektu, protože chceme samozřejmě zlepšit přístup eh, k problematice výzkumu a inovací. A k tomu je nezbytná analýza minulosti, tak aby bylo možné činit závěry pro budoucnost. Děkuji ještě jednou. Dovolte, abych eh, nyní ovítal před dřívější členku výboru ITRE paní Jordan, která dnes dorazila mezi nás. Byla členkou tohoto výboru deset let. Někteří z nás eh, si na ní velice dobře pamatujeme. A paní Romana Jordan nás oficiálně zastupuje, to se týká tedy Evropského parlamentu i tohoto výboru, eh, v radě ACER. Děkuji za vaši přítomnost a za to, že jste s námi v kontaktu. Máme zde další e, bývalé členy tohoto výboru, s nimi jsme také v kontaktu. Pokračujme nyní ve své diskusi. Jménem politické skupiny bych rád e, vyzval pana Elera, zpravodaje, a také zástupce skupiny EPP, zpravodaje pro Horizont 2020. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji a dovolte, abych eh, úvodem popřál hodně úspěchu. Pan Jiří Buzek eh, byl zpravodajem pro sedmiletý rámcový program, takže stál u zrodu některých současných úspěchů. Ten program již běží, takže můžeme se ohlednout a podívat se na úspěchy. Nicméně analýza minulosti nám může napovědět, eh, jak se chovat v budoucnosti. Já bych se rád eh, zeptal na několik věcí, které byly zmíněny ve vašem referátu. Eh, příliš jste nehovořil o synergiích a pákovém efektu, což může být budoucnost FP7. Máme eh, mnohdy zastaralé inovační programy, ale je, jasné, že existují eh, právě v této oblasti nedostatky, pokud je tedy o synergie. A bylo by možné to řešit prostřednictvím eh, různých finančních nástrojů, jako například EFSI. Druhá věc, kterou bych rád zmínil. Je to propast v oblasti inovací. Jedním z nedostatků FP7 je eh, ten rozdíl mezi 15 eh, eh, rozvinutějšími státy a těmi 13, které jsou na druhé straně. Pokud se toto téma nebude řešit, tak eh, by to mohlo mít eh, nepříznivý účinek. Máme tady 15, respektive 13 členských států, ačkoliv eh, se tak nevnímáme, tak v rámci tohoto programu se musíme skutečně zamýšlet nad tím, jak nastavit rovnováhu a to se bude týkat i toho střednědobé, té střednědobé revize tohoto programu. A poslední bod, který si myslím je důležitý z hlediska střednědobého přeskoumání, je informace o, o výsledcích, které jsou publikovány. Nám jde o dosahování konkrétních politických eh, cílů, ať už je to snížení emisí CO2 a podobně, a můžeme se dobrat závoru, závěru, že vlastně eh, tato eh, střednědobá revize se nebude týkat pouze patentů a dalších věcí, ale můžeme se podívat na další věci. Podíváme se například na výzvy v oblasti energetiky, tak nejde pouze o dopad eh, konkrétních výzev, je to otázka, zda jsme dosáhli svého cíle. To znamená, že to měření může být spíše zaměřeno na to, že tedy měli jsme stanoven určitý cíl, pokud je o snížení emisí CO2, ale poté jsme museli přepustit. ano, výsledky uh, už jsou zajištěny, v rámci eh, eh, probíhajících programů, ale pokud je o finální dosažení těch cílů, tak tam je ještě propast. Takže ta analýza v rámci přeskumu by mohla eh, více diferencovat. Takže otázka zní, do jaké míry jste tuto věc zohlednili ve své střednědobé revizi. Samozřejmě ten přeskum je složitý, ale je zapotřebí abychom si ujasnili, jak vypadá probíhající proces. Děkuji. Děkuji. A za SED nyní kolega Sorinho. Senhor Presidente, Senhor Comissário, vou permitir que ouça e que fale a sua língua materna. Queria cumprimentá-lo. Děkuji pěkně. Budu hovořit svojí materštinou. Rád bych vám poblahopřál k odvedené práci a také děkuji za vaše zhodnocení sedmiletého rámcového programu. Veřejná politika samozřejmě musí mít také pákový účinek v oblasti inovací a energetiky. My jsme se tou analýzou již zabývali a to je samozřejmě důležité, proto abychom se poučili do budoucna. Je tady několik klíčových otázek ohrožení klimatu, e, nespravedlnost na planetě a tak dále, nerovnoměrnosti. To jsou všechno věci, které nás um, zajímají a jde tady o navrácení důvěry. Jeden velký evropský výrobce um, falšoval výsledky emisních měření a na to je potřeba reagovat ne pouze z technologického hlediska. Jsme uh, Eh, ve věku, eh, který nazýváme digitálním. A vy jste uvedl konkrétní věci, zmínil jste specifické projekty a čísla. Ovšem, pokud jde o hospodářství, podniky, zdroje a inovace, tak eh, tomu jste se věnoval správně. Pokud jde o EFSI, tak to jsou samozřejmě důležité fondy. Myslím, že bylo vyčerpáno již 50 milionů. Ovšem jedná se ve velké míře o rozsáhlé projekty. Jsou to projekty rozsáhlé jak s tím záběrem, tak důležitostí. A Horizont 2020 je skutečně velice významný a k tomu potřebujeme jednotné kontaktní místo, které tady bylo zmíněno. Nejde pouze o to mít eh, jeden vypínač na všechno, jde o to, aby ten vývoj šel rychle kupředu. Takže na to navazuje také otázka přístupu k veřejným údajům. V Evropě najdeme řadu míst, které se tomuto tématu věnují. Je důležité, aby bylo možné předávat bezproblémově vědecké poznatky. Ano, máme tady proces kofinancování a mnohdy je to velice obtížné dostat se k penězům právě díky kofinancování, spolufinancování. A ještě další věc. Nové digitální propojovací kabely mezi Latinskou Amerikou a Evropou jsou také důležité, protože eh, je důležité zajistit výměnu eh, vědeckých eh, poznatků právě mezi těmi dvěma kontinenty. V Latinské Americe panuje ohromné nadšení v souvislosti s rozvojem této infrastruktury. Jsem toho názoru, že tyto praktické příklady jsou pro nás velice důležité. Děkuji, pan Košen Tošenovský za ECR. I will speak Czech. Děkuji, pane... Budu hovořit česky. Já bych také velmi poděkoval panu komisaři za eh, předloženou zprávu revizní o sedmém rámcovém programu. Velmi si cením těch podrobných čísel, protože si myslím, že je to velmi důležité právě pro nás, eh, kdy se rozjíždí horizont 2020 eh, a ta zpráva skutečně je velmi, velmi podrobná a myslím si, že je velmi dobře, že byla i externě řešena, že to není, že si zprávu neděláme a hodnocení neděláme sami pro sebe. Eh, možná jsem někde přehlídl a možná by bylo i zajímavé Eh, pamatuji si, že sedmý rámcový program měl i určitá očekávání dopadové studie, eh, jak, se, jak ta očekávání se naplnila a jak, eh, jak, jak je ten reál. To by pro nás určitě bylo i zajímavé z toho pohledu, jak připravujeme Horizon 2020 nebo rozjíždíme Horizon 2020 a ten provázejí také určité předpoklady a očekávání. Já navážu na kolegu eh, Helera s jedním dotazem, kterýž to otevřel eh, sedmi rámcový program a často byl tady ve výboru eh, ITRE komentován, velmi nepravidelně financuje právě mezi jednotlivými zeměmi. Těch 13 zemí, kdyby to byly 3-4 země, můžeme říct, je to nějaký nějaký problém místní, ale 13 zemí eh, z 28 už je určitý signál, eh, že buď něco není dobře v těch zemích, něco eh, ještě neuměli, neměli zaběhaný ten systém. Víme, že systém a snažili jsme se to tady změnit sedmého rámcového programu byl velmi složitý z hlediska předkládání projektů. Myslím si, že to poučení pro nás je velmi zásadní a určitě na širší debatu právě ve vědecké oblasti návaznosti na strukturální fondy, tak aby jsme se navzájem nevylučovali s finančními prostředky Evropské unie a na, zároveň se na ně neodvolávali, což může být taky trochu eh, určitá, určité alibistické pojetí. Takže ještě jednou děkuji a myslím si, že ta, ta, ta ukázka, že 85% čerpali staré země a 4% těch 13 pseudonových, když to už se nepoužívá, ale těch 13 zemí 4% je příliš, příliš silný matematický úkaz. Děkuji, pane komisaři. Uh, uh, uh, Děkuji pěkně, pane kolego. Dalším řečníkem, respektive řečnicí, je paní Matias Zague. Děkuji pěkně, pane předsedo. Také děkuji vám, pane komisaři, za vaše slova. Je velice milé, že jste k nám dorazil, abyste se s námi podělil o výsledky z této zprávy a projednali s námi. Dovolte, abych zvýraznila jeden aspekt, který eh, z té zprávy u mne, nebo pro mě až tak jasně nevyplynul. Je nepochybné, že v celosvětovém měřítku se, dosahují, se dosahuje výsledků a že se tyto výsledky sdílejí. Jedná se o výsledky vědeckého výzkumu. Indikátory, které jste ukázal, neukazují pouze na aktivní spolupráci 28 zemí, e, Celkově se to týká 77 států. Takže je to program, jehož cílem je podpořit růst, vytvářet pracovní místa a je jasné, že výzkum a vývoj patří mezi nejdůležitější aspekty rozvoje současné společnosti. Nicméně nadále zde existuje problém, který prozatím nebyl správně vyřešen. Pokud se podíváme na horizont 2020, tak se musím zamyslet nad otázkou pracovních míst a jejich kvality. Tato hodnotící zpráva se tohoto tématu dotýká, nicméně je potřeba někde začít. Mám tedy na mysli souvislost s horizontem 2020. Je nám zapotřebí nových pracovních míst, ovšem převážná většina lidí Eh, kteří pracují v rámci těchto programů, nemají eh, jistá místa. Pokud jde o to, abychom vytvářeli eh, kři, nové podmínky na pracovním trhu, nové novou koncepci, tak tady něco nehraje. Proto bych se ráda zeptala, pane komisaři, do jaké míry eh, máte připraveny nějaké návrhy v rámci tohoto rámcového programu a Horizontu 2020? Jaké máte návrhy pro zlepšení této situace, eh, ve které je spousta lidí, kteří eh, mají nejistá pracovní místa. Existuje totiž řada kvalifikovaných lidí, kteří v rámci těchto programů pracují. Jejich práce je také nezbytná. Jedná se o práci v institucích, v ústavech, eh, které vlastně eh, tyto lidi zaměstnávají, ale neposkytují jim žádnou perspektivu. Na evropské úrovni jsou ohromné investice. A myslím si, že nemůžeme hovořit o růstu a o budoucnosti, pokud lidé, kteří v rámci těchto programů mají um, pracovní místo, uh, se tímto místem nemohou být jisti. Je potřeba uvědomit se, že tito lidé nemají žádnou perspektivu. Mají vlastně smlouvy na dobu určitou a jak si představujete, že by bylo možné Mm, těmto lidem poskytnout nějakou jistotu. Určitě mají právo na práci jakožto ostatní, už jenom díky tomu, že odvádějí vysoce kvalifikovanou práci. Děkuji paní Kapel za e ENF. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Já jsem vás zažila na řadě výborů a vždycky mě potěší eh, vaše nadšení, se kterým povídáte na tato témata. Výzkum, vývoj a inovace. Jsou to eh, nepochybně oblasti, eh, ve kterých musíme napříč své síly, abychom Evropu posunuli tento krok vpřed. Vy jste zmínil ty hlavní dopady sedmiletého rámcového programu a myslím si, že ta bilance je skutečně pozoruhodná. Vy jste zmínil tento program, který je eh, celosvětově největší, v rámci kterého bylo investováno 50, no, bylo poskytnuto 55 eh, miliard euro a e, těch e, projektů bylo několik, několik tisíc. Během 25 příštích let by mělo být e, vytvořeno dalších 290 tisíc pracovních míst a bude vytvořena hodnota asi 500 miliard euro, což zcela jasně svědčí o tom, jak je Oblast výzkumu a vývoje je důležitá jak pro hospodářství, tak pro občany EU. Také jste zmínil, že sedmý rámcový program zapojil do práce eh, lidi ze 170 zemí eh, v rámci programu Marie Curie eh, jsme měli 50 tisíc účastníků z 50 zemí. Vy jste také zmínil vytvoření speciální skupiny pro politickou podporu. Výzkum a vývoj je jedním z nejdůležitějších cílů strategie Evropa 2020. Tři, eh, p, mělo by to přispět k 3% eh, nárůstu HDP. Některé členské státy EU zatím v této oblasti Eh, nedosáhly 3% růstu a proto považuji za velice rozumné, abychom postupovali pragmaticky a abychom se zamysleli nad tím, jak by bylo možné i těmto zemím eh, na pomoci dosáhnout toho cíle 3% růstu v rámci programu Evropa 2020, eh, Horizon 2020. Musíme brát v úvahu lepší koordinaci národních programů. Koordinaci těchto programů eh, s EFC. Horizont 2020 eh, byl eh, koncipován již za doby existence EFC. Byly podporovány především startupy a malé a střední podniky s rozpočtem 80 miliard euro. Eh, jsem velice zvedavá na to, jak to eh, dopadne ke konci toho roku. Já si myslím, že si musíme dát pozor na jednu eh, věc. Je to zachování evropské konkurenceschopnosti. Těch 80 miliard v rámci horizontu 2020 je hodně peněz, ale pokud se podíváme na země jako Čína, Jižní Korea nebo USA, tak zaregistrujeme, že veřejné výdaje na výzkum a vývoj jsou ještě vyšší než v Evropě. A vy jste eh, to sám zmínil. Nesmíme zde zaspat a musíme nadále mít na paměti, že výzkum a vývoj je velice důležitý pro rozvoj evropského hospodářství a potřeba tam nadále poskytovat podporu. Děkuji. Eh, děkuji, pane komisaři, to bylo první kolo otázek z různých eh, politických skupin a nyní prosím můžete odpovědět eh, na tyto otázky. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já eh, se zeptám, zda mi dovolíte, abych začal portugalsky, to znamená, abych odpovídal na otázky od členů parlamentu, kteří takto mluvili. Chtěl bych poděkovat paní kolegyni a chci poděkovat a poblahopřát k výsledkům, eh, které, kterých dosáhla eh, její strana v podvolební kampani. Ano, byla to opravdu velká kampaň a z celého srdce jí blahopřeji. Blahopřeji také k úspěchu a k velmi dobrému průběhu. To jsem chtěl říci. A nyní druhá poznámka. Hovořila jste o velice všeobecném problému, který postihuje celý trh, když hovoříme o trhu práce, který je eh, právě v oblasti vědy a výzkumu velmi ovlivněn. Máme tady celou řadu eh, mladých lidí, kteří jsou dezorientovaní bez ochrany a pak máme další Eh, oblasti, které jsou mnohem lépe chráněny. Musíme najít eh, řešení eh, tohoto problému. Řešením je konkurenceschopnější, produktivnější Evropa. Sedmý rámcový program a pak budoucí osmý rámcový program se právě snaží takto zlepšit konkurenceschopnost a produktivitu Evropy. To právě chceme prosadit, vytvářet pracovní místa, mnohem více pracovních míst aby se vytvořily podmínky, eh, které budou příznivější pro tyto nové generace. Sedmý rámcový program eh, zaměstnanost eh, jsou důležitá témata. Do tohoto rámce chceme zasadit otázky stipendií pro vědce, pro mladé vědce celých eh, širokých eh, programech. Jde také o vytváření pracovních míst v podnicích, které dostaly finanční podpory a srovnáváme to s podniky, které eh, finanční podpory nedostaly. Vy po mně chcete ještě druhou analýzu. Musíme zjišťovat, zda ta pracovní místa jsou trvale udržitelná. A zda to bude na dobu neurčitou, zda to budou pracovní místa, která nejsou nestabilní, ohrozená. O taková pracovní místa usilujeme, pro taková pracovní místa si přejeme do budoucna Evropy. Sedmý rámcový program srovnáváte tady země, které mají výborné výsledky a země, které mají méně dobré výsledky. Rámcový program by měl vést právě k té excelenci podniků ve prospěch podniků, které aspirují na takovou excelenci. A tady chceme Eh, určitě zaznamenat celou řadu úspěchů, kterých bylo v této oblasti dosaženo. Když se nám podaří spojit eh, synergie strukturálních fondů a dalších zdrojů, takže to jsem chtěl říci paní Marize Matias. A nyní chci odpovědět na otázku pana Carlose Riňa. Velmi rád odpovím na vaši otázku, mm, pane kolego. Chci reagovat na vaše zneklidnění, na starost, kterou si s tím děláte. Chceme, aby to vše, co činíme, bylo opravdu užitečné a v tom duchu chci odpovědět na vaši otázku týkající se otevřených údajů, tedy veřejně dostupných eh, údajů. Otevřená věda, věda otevřená lidem, otevřená světu. Publikace, údaje otevřené všem, takzvané open access publikace. Když hovoříme o takových údajích, které jsou otevřené všem, k dispozici pro všechny, tady musíme řešit tři problémy. Dva z nich jsou už prakticky vyřešeny. Za prvé je to téma infrastruktury, za druhé otázka autorského práva a také ceny eh, v tom ekonomickém modelu. Začněme tou otázkou ceny. Jak eh, zohlednit takové paradigma, které vyžaduje poplatky za možnost přečtení takových publikací či údajů a jak to srovnáme s jiným způsobem, kdyby tyto údaje byly právě otevřené pro všechny. My se snažíme tuto otázku řešit. Setkali jsme se například se zástupci Ligy evropských univerzit, které chtějí soustředit 10 tisíc různých firm pro vytvoření takového paradigmatu. Horizont 2020 se právě snaží dát příklad, který se e, ubírá tímto směrem. To znamená, aby data byla otevřena pro všechny. Jsou tady samozřejmě práva na duševní vlastnictví a tady bude třeba provést eh, přeskum směrnice, který se týká právě práv eh, duševního vlastnictví. A já vás eh, chci požádat, abyste mi všichni pomohli, aby tady byla určitá výjimka pro takzvaná data mining, tedy aby tady byla výjimka z těch autorských práv. Evropští vědci potřebují také infrastruktury, proto jsem zmánil, ta, zmínil také otázku infrastruktury. Komisař Oettinger a další kolegové platí, eh, pracují na eh, evropském cloudu, na vytvoření eh, vědeckého evropského cloudu. Pane Sorino, já bych vám chtěl dát informace o tomto kabelu, který se má eh, nainstalovat mezi americkou, eh, Latinskou Amerikou a eh, Evropou. To je zde. V Evropské unii jsme otevřeni takovému projektu. Schválili jsme takový projekt, ale má to samozřejmě také určité dopady na soukromý kapitál. Jakmile budu mít více informací, tak eh, je vám velmi rád poskytnu. Je to klíčový program a já vím, pane Sorino, že eh, od začátku vaší práce tady eh, v parlamentě hovoříte právě o tomto kabelu. A nyní, pane předsedo, přejdu do angličtiny pro eh, otázky ostatních kolegů. Já jsem odpověděl portugalsky na portugalské otázky, na ty dvě portugalské otázky v jednom takovém balíčku a považovala jsem za vhodné odpovědět portugalsky. A teď přecházím do angličtiny. Takže tady byla první otázka eh, pana Erlera. Pan Erler, myslím, nesedí na svém místě, protože před sebou má jiné jméno. A, ano, ano, je to je na svém místě. Takže eh, pokud o to, co říkal pan Erler, tak já plně souhlasím. Měření inovačního mezery, eh, o dalších eh, hybných pákách a podobně. Pokud je o to měření, já s vámi plně souhlasím, pane Erlere. Když vidíte tady otázku Zveřejňování, já opravdu mám tuto věc na mysli. Dnes je tolik, tolik údajů, tak prostě používáte většinou dva benchmarky. Minule jsme, myslím, hovořili o tom faktu, že v Jižní Koreji je přes 100 vědců, kteří se tomu věnují vlastně Eh, jde o otázky plagiátu, kopiování. Objevují se takové stimuly, že je vlastně možné vytvořit eh, situace eh, vědecké počestnosti, které jsou velmi negativní pro, pro tu komunitu vědců. Když se na to podíváme také z hlediska horizontu 2020, to jsou tady věci, které můžeme změnit a můžeme vytvářet jiné stimuly. Chtěl bych v této věci vyvinout další aspekty v nadcházejících eh, měsících. Také jsem na to reagoval v otázce má eh, Marizy Matias. Jde o projekt, kde se snažíme vytvořit korelaci mezi investicemi a vytváření pracovních míst. Ale teď můžeme udělat ještě daleko víc. Můžeme vytvářet další stimuly v oblasti vědy a výzkumu si myslím, že můžeme udělat mnohem více, než jenom sledovat eh, počet zveřejněných eh, eh, textů. To je jen malá část duševního vlastnictví. Takže tady v této věci myslím, že chci ještě pokračovat v dalším vytváření nových řešení, sledování jiných ukazatelů. Pak jste hovořil o tom rozdílu mezi EU 15 a EU 13. Tady je jedna věc, kterou opravdu eh, chceme lépe sledovat. Body, které jsem měl ze zprávy, ukazují, že je určitý optimismus, protože i v eh, sedmém rámcovém programu vidíme, že eh, ty země, které vstoupily v roce 2004, dostávají o 30 víc než eh, dostávaly země, které byly, když to bylo sledováno z hlediska celkové investice v daných zemích. Jistě měli bychom udělat více a podle mého názoru eh, je třeba mít další nápady, jako například právě ty otázky synergií, otázka excelence. A všechny tyto myšlenky by nám měly umožnit udělat více a pomoci těm, kteří ještě eh, trošku zaostávají z hlediska excelence. Eh, otázka excelence, to je vlastně velmi jednoduchá otázka. Před dvěma dny jsem viděl, že už jsme eh, podepsali 500 certifikátů, protože tady opravdu je velká chuť pustit se do takové věci a chceme jich vytvářet ještě více eh, těch pečetí excelence. Pak tady hovoříme o těch synergiích a v přeskumu v polovině období bychom se měli daleko více ještě zaměřit právě na tento aspekt. Věřím, že se nám podaří najít nová inovativní řešení. Pána Tošenovský. Děkuji vám, pane Tošenovský, za vaši otázku nebo poznámku k té otázce očekávání Eh, co přináší sedmý eh, rámcový program. Zpráva v tomto smyslu je jasná. Většina očekávání, většina těch bodů jsme, je naplněna, dokonce i překročena. Ty výsledky byly realizovány, takže já myslím, že hodnotící zpráva právě prokazuje tu životnost eh, vytváření pracovních míst. Byly tady podniky, které dostaly finanční podporu a mm, eh, byly tady lepší eh, výzkumné výsledky, právě protože tady byly ty finanční prostředky. Eh, vy jste ještě hovořil také o synergiích se strukturálními fondy. Eh, podobně jako pan Erler, Myslím, že potřebujeme právě inovativní myšlenky o tom, jak vytvářet synergie. Dlouhou dobu se snažíme vytvářet synergie eh, ze spoda nahoru a nyní se snažíme být i inovativní ze zhora dolů. Eh, kdy komisař podepíše certifikát a doufá, že to vytvoří určitou dynamiku eh, těch finančních prostředků. A já doufám, že tady budeme moci mít ještě další nápady a myšlenky. Pak je tady ještě otázka paní Kapel. Děkuji vám. Kde je paní Kapel? Nevím, jestli vidím. No, chci jí poděkovat eh, za její poznámky. Ona také hovořila o těch synergiích a o konkurenceschopnosti. Pokud je o konkurenceschopnost, jeden z důsledků zprávy o sedmém rámcovém programu je to, že nyní máme kvantifikovány eh, dopady na ekonomiku. Změnu, kterou vidím v makroekonomice, Makroekonomisté se dívají na produktivitu pracovní síly a produktivitu kapitálu, ale nikdy se v podstatě nedívají na jiné aspekty produktivity. E, to, co vyplývá právě z inovací a z technologie. Ono je pravda, že to je velice těžko měřitelné. A makroekonomové ti se Eh, spíš se dívají na pracovní sílu a na kapitál, to se snadněji měří. Země, které mají dobré výsledky, jsou právě ty země, které mají velice dobré eh, výsledky právě v oblasti inovace, která má dopad na konkurenceschopnost. Takže my bychom měli vytvářet určitý tlak na země, eh, aby tady byla multifaktorová produktivita, opírající se o inovace. Ta vytváří pracovní místa, ta přináší růst. To umožňuje Eh, zlepšovat kvalitu, vytvářet lepší pracovní místa a také vytvářet eh, mnohem lepší konkurenční prostředí. A pane předsedo, já myslím, že jsem odpověděl na všechno. Ano, ano, zdá se, že ano. Takže já poprosím ty další řečníky, aby se ujele slova. Pan Rubik. Eh, Děkuji pěkně, pane předsedo. Sedmý program Přineslo hodně výsledků. Celkem bylo vydáno 170 eh, publikací na světové úrovni. Otázka zní, jak těchto 170 tisíc publikací můžeme použít pro další vzdělávání. My máme silo and pipe strategy a Samozřejmě eh, to propojování různých eh, vědeckých pracovišť je důležité. Můžeme to měřit pomocí sociálních sítí a sledovat, eh, jaké jsou vstupy, jaké jsou výstupy. Takže ta matrice funguje stále lépe. Myslím si, že je důležité, abychom se nyní snažili o to, aby výsledky těchto publikací se eh, mohli využít kdekoliv, ať už v mateřských školkách, v koncernech nebo kdekoliv jinde. Správně jste uvedl nutnost soustředit se na malé a střední podniky. 70 projektů, pardon, 17 projektů z energetické oblasti byly spojeny s, vlastně s menšími investicemi a 17 eh, těch projektů bylo pro malé a střední podniky a myslím si, že tady je potřeba ještě eh, to dohonit. Určitě ten eh, performance-based budgeting bude stále významnější pro společnosti do budoucnosti. Bude to mít eh, dopad na HDP i na eh, výběr daní. Jsou to určitě výsledky, kterých nám zapotřebí. Děkuji. Děkuji vám. Eh, paní Kudrická, prosím, máte slovo. Děkuji, paní převodničance. przewodniczący. komisářu, komisarzu, na tu. Děkuji pane předsedo, pane komisaři. Tady bylo řečeno, že je tu eh, rozdíl mezi 15 eh, a 13 členských zemí, co se týče financování eh, Eh, toho ze sedmého rámcového programu. To je dramatický rozdíl. Ten rozdíl je obrovský. Takže proč, zatímco tedy koncipujeme eh, Horizont 2020, je snaha zahrnout mechanismus, který pomůže novým členským státům, to znamená těm, které vstoupily po roce 2014 do Unie, aby eh, dosáhly odpovídající úrovně excelence. Takže to, co vy jste teď říkal, ta kombinace financování z horizontu a strukturálních fondů, to je ta základní formule pro zlepšení míry excelence v tzv. nových členských státech. Ale vy jste zmínil excelenci, no ty známky excelence, ale poskytnout známku excelence samo o sobě ještě neznamená, že projekt který tu známku dostal, dostane také prostředky ze státních zdrojů. A při té příležitosti mám tedy ještě jednu otázku. Jaká je situace programu Timing and Twinning, twinning protože se očekává také spolufinancování z horizontu 2020 a ze strukturálních fondů. Osobně se domnívám, že taková kombinace je jediná možnost a příležitost pro strukturální fondy eh, pro financování mm, mm, v, v nových členských eh, zemích, eh, protože ty prostředky prostě nebudou vydány na vědecké projekty nízké kvality, takže mm, takto je garantována ta úroveň eh, financování z horizontu 2020. Takže ptám se, dostali jste nějaké další otázky, kromě excelence v rámci Timing and Twinning, protože si myslím, že to je jediná příležitost, jak situace zlepšit a zvýšit míru vědecké excelence v nových členských zemích. A na závěr se domnívám, že v rámci Horizontu 2020 nebude takový velký rozdíl jako v tom sedmém rámcovém programu mezi 15 a, e, a 13 členských zemí. A nyní paní López. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne první eh, řadě chci poděkovat panu komisaři za to, že k nám dnes odpoledne přišel. Myslím, že programy evropského financování podporující eh, vědu a výzkum bez zesporu jsou velice dobrou eh, věcí a je to historie úspěchu. Přispívá to k internacionalizaci, ke konsolidaci skupin výzkumníků v celé EU. Když analyzujeme sdělení komise, tak musíme říci, že nás věci zneklidňují. Ví více zneklidňují, než uspokojí, pokud jde o budoucnost eh, projektu evropského výzkumu. Zdá se mně zcela jasné, eh, že tady je důraz, který klade komise, když hovoří o sou, soukromých eh, investicích. A to právě mě zneklidňuje. Podle vaší vize se veřejná politika stále více doplňuje, eh, se stále více zaměřuje na to, že pouze doplňuje eh, takové politiky. To znamená, že vlastně stále větší a větší objem veřejných prostředků eh, tady mm, zastupuje soukromé investice, a to i v takových oblastech, které nepřinášejí okamžitý zisk či přínos. Tam samozřejmě je také zapotřebí Investice. Riziko je tady zcela jasné. Na jedné straně tady vlastně dochází k určité diskriminaci některých států či některých regionů, které mají slabší pozice eh, v této oblasti a vlastně se tady vytváří technologické spoždění, eh, zaostávání a také eh, je tady možná jedna věc, která by se dala lépe řešit eh, synergiemi se strukturálními fondy. A to je možná věc, která, kterou bychom měli trošku lépe zkoumat. Další riziko, možná méně vážné, ale další riziko je, že vlastně se Eh, oceňuje vědecký výzkum pouze tehdy, když přináší zisk, okamžitý finanční zisk, ekonomický zisk. A na závěr chci říct, mě to celkem nepřekvapilo, eh, ale je to smutné, smutné konstatování, že se nezaponují sociální partneři. To jsou přece lidé, kteří vytvářejí velice důležitý pilíř eh, v oblasti jak průmyslového rozvoje, tak vědeckého výzkumu. Myslím, že právě v době kdy se mají využít eh, finanční prostředky z těchto fondů, bylo by dobré takové věci zaplnit. Eh, a to znamená lépe zohledňovat jejich přínos, aby vznikala kvalitní pracovní místa. Děkuji. Eh, a poslední paní Horizon Ruiz. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod chtěla říci, že mně připadá, že je to pozitivní, eh, pozitivní zpráva a že jsou tam zajímavé údaje, které prokazují úspěch celého programu. A tak bych tady chtěla zdůraznit úlohu komise i doporučení, která vyplývají eh, z celé zprávy. To ukazuje, že Komise je otevřena doporučením, nápadům, myšlenkám, snaží se provést efektivní analýzu toho, co se opravdu odehrává v oblasti vědy a výzkumu. Eh, požaduje se určité zjednodušení, požaduje se synergie se strukturálními eh, fondy a eh, Požaduje se podpora zemí, které mají určité problémy. Takže to jsem velmi ráda, že se takové věci tady zdůrazňují, že to vyplývá z těch doporučení a že se s tím můžeme i my eh, stotožnit. To je velice pozitivní. Z údajů, které tady jsou, se ukazuje, že jedno euro, které je investováno do vědy, přináší 11 eur zisku v konkurenceschopnosti. To je velice důležitý údaj. To by mělo být široce eh, publikováno. Eh, to by bylo dobré v komisi i v radě velice, velice široce zdůrazňovat je tedy třeba najít eh, finanční prostředky, které by se takto investovaly, nedopustit, aby tady docházelo ke škrtům, aby se realizovaly programy, jako je třeba Horizont 2020. Ptám se, zda máte nějakou strategii v této věci, abychom se s tím také mohli seznámit. A zda je nějaká známo, jaké sociální dopady má celý program je tedy třeba toto zohlednit, abychom obstáli výzvám, které před námi staví společnost. Podobně, jako se to projevuje také v mezinárodní spolupráci a bylo by tedy dobré, e, aby e, devátý rámcový program zavedl takový program mezinárodní spolupráce. A konečně, pokud jde o přístup k údajům, to znamená otevřená věda, tady bychom chtěli hovořit o nové etapě výzkumu a vývoje, který přichází, kde také je třeba hovořit o tom, že eh, když hovoříme o patentech, tak eh, ne všechno má stejnou, stejný význam, ne všechno má stejné sociální dopady. Například v oblasti zdravotnictví eh, patenty mají své dopady. Mě by zajímalo, zda tady máte nějakou analýzu, Eh, a zda sledujete otázku veřejného zájmu u takových projektů eh, nejenom z hlediska eh, přístupu ke zdravotním službám, ale také k dosažení výsledků umožňujících snažší přístup k takovýmto službám z hlediska třeba finančních nákladů na ně. A já si myslím, že takto přístup ke vědě je velice důležitý aspekt, který musí brát také v úvahu otázku patentů a sociálního dopadu. Děkuji. Madame. Děkuji vám velice, paní Virkunen. Děkuji, pane předsedo. Taky bych chtěla poděkovat panu komisaři, že přišel mezi nás a seznámil nás s tímto hodnocením. Je to velice pro nás užitečné, pro ITRE a mnohá ta doporučení už byla vzata v potaz v rámci programu Horizont 2020. Jsem poměrně překvapená, že v tom hodnocení je opravdu tolik hodnotných poznatků. Ten, ta zpětná vazba, kterou já jsem dostala třeba od malých a středních podniků a, a výzkumníků, e, byla hlavně, že je to spousta administrativy a byrokracie a bylo to tedy takové. Takže jsem prostě příjemně překvapená Eh, že to byl takový dobrý zdroj. Samozřejmě jsou rozdíly mezi členskými zeměmi. Nizozemsko si to opravdu hodně užilo, ten program, a e, oni opravdu dostali spoustu financování a taky měli dobré projekty. Ale i u nás ve Finsku jsme ten projekt, tento program využili. Je, eh, bylo zajímavé, jak jsem říkala, jak image toho programu je taková, že je program těžko přístupný, složitý. A e, ve Finsku při hodnocení zkušeností těch e, příjemců, tak pouze 10% malých a středních podniků, které se účastnili tohoto rámce, se narazilo na nějaké problémy s byrokracií a podobně, pouze 10%. Takže oni očekávali velkou byrokracii daleko víc, než kolik jí tam tedy nakonec bylo. Takže to je docela dobré vědět. A teď, jak víme, mnoho členských zemí má ekonomické problémy, takže škrtali ve vlastních eh, prostředcích na vědu a výzkum a, v rámci, a během sedmého programu byla i ostrá konkurence. Teď eh, v rámci horizontu 2020 bude ještě ta konkurence drsnější a eh, některé malé a střední podniky mají velmi dobré projekty, ale velmi těžko na ně sežení, seženou prostředky, protože těch žadatelů je mnoho a oni eh, dají spoustu práce do přípravy těch žádostí a podobně, ale prostě my nemůžeme financovat všechno. Takže můžeme udělat něco pro to, aby se toto zlepšilo. Děkuji vám. Pokud mohu doplnit, pane komisaři, do toho sedmého rámcového programu jsme dodali určité nové body. A já jenom velmi stručně bych chtěl jednou větou odpovědět. Tam pět nových, pět nových myšlenek vlastně v tom sedmém rámcovém programu. Mezi jedničkou a desítkou, jako jednič, deset je nej, nejlepší a jednička je špatná. Tak za prvé eh, Evropská rada pro výzkum. Poprvé figuruje v tomto sedmém rámcem programu. Za druhé společné technologické iniciativy. Eh, aby to bylo blízko průmyslu, ale ale eh, tak další bod tři. Výzkumná infrastruktura, pan evropský zájem. Čtyřka. Ehm, nadnárodní společenské výzvy. To taky tam bylo poprvé. Dále e, nástroj pro sdílení finančních rizik. Teď třeba Junckerův program je v mnoha aspektech podobný. Tak jak vy to vidíte? Jak, hodnočte je prosím od jedničky k desítce pětkou, nebo těch pět. To byly nové, nové aspekty. Desítka je nejvíce, jednička je nejméně. Děkuji a výborně, pane předsedo. Tak já začnu vaší otázkou. Takže eh, eh, Rada pro výzkum 10. Myslím, že na tom se naprosto všichni shodnou, že to je naprosto skvělé. Společné technologické iniciativy, tady bych řekl 9, protože 10 nechávám té Evropské radě pro výzkum, takže říkám 9 u tohoto druhého cíle, ale bylo to fantastické, skvěle to fungovalo. Výzkumná infrastruktura, tam bych řekl 8, protože to trvalo dlouho. Ale je to výborná myšlenka, akorát ta implementace trvala trošku déle, než se čekalo. Společenské nadnárodní výzvy, tam bych řekl 10, to je klíčové pro inovace a vědu. A E, financování a sdílení finančních rizik, tam bych taky dal známku 9, protože e, to je e, jak si no, pomoc Evropského investičního fondu. Já jsem sám to využil, ehm, tento nástroj. Takže to jsou, myslím, asi tak ty body, jak bych mohl ohodnotit těch pět složek. Ale tady jako rozhodně Evropskou radu pro výzkum bych dal na první místo, No, protože na tom se absolutně všichni shodují. A dále velmi stručně k ostatním otázkám. Pane Rubiku, ohledně významu malých a středních podniků. Sedmý rámčový program odvedl dobrou práci. Podle čísel, která mám, je to 6,4 miliard eur pro malé a střední podniky v rámci celého programu, ale musíme přidat. Musíme udělat víc, protože to je páteř vytváření pracovních příležitostí do budoucna. E, je to současně odpověď e, paní poslankyně Marize Matias, to je klíčové. E, a dále vzdělávací systém na univerzitách, to je také věc, na které budeme muset více pracovat, více to propojit. Pak tam otázka paní poslankyně Kudryské, doufám, že ji nekomolí jméno o Timing a Twimming. Horizont 2020 na to dává 10 milionů a na konci roku 2015 jste měli kolem 161 teamingů a, 50, a, 5, a 133 twinningů a to si myslím, že je skvělý výsledek. A ty konkrétní výsledky za Polsko a podobně to vám pošlu mailem, jestli budete chtít. Muy buenas. Eh. A pak ještě paní López. Dobré odpoledne. Eh, chci vám říci, že pakliže je tady věc, která mě dnes připadá zcela jasná, eh, tak je to, že tady je potřeba mít vyváženost mezi veřejnými zdroji a soukromými zdrojemi pro vědu a pro inovaci. A pro mě je zcela jasné, že základní věda, základní výzkum ta, která vytváří nové znalosti, ta musí být financována veřejnými zdroji. A je velice důležité, velice důležité uchovat veřejné financování základního výzkumu. Toto myšlenku musíme zdůraznit, protože Evropská rada pro výzkum, European Research Council, se snaží, aby Evropa si udržela to své eh, vedoucí postavení v této oblasti vytváření nových znalostí. Tady veřejné finanční zdroje jsou zásadně důležité. To paní poslankyně, v tom eh, nemějte žádnou pochybnost, že já se s touto věcí zcela stotožňuji, vždy to opakuji, každému to říkám, že to je velká výhoda Evropy a musíme udržet toto veřejné financování základní vědy. Ale důležité je, abychom také měli schopnost využívat soukromě, soukromé finanční prostředky, které doplňují veřejné finanční prostředky. Vy jste řekla, že veřejné fondy doplňují za eh, ty, ty, ty soukromé fondy. Já bych to neřekla ani tak, ani tak. Já si myslím, že oni se doplňují navzájem, tyto dva druhy finančních prostředků. Když vytvářím nové, nové znalosti, nové vědomosti, tak to je proto, že později se tyto využijí pro vytváření nových produktů. A já vám také mohu říci, že já jsem eh, z těch, kdo si myslí, že věda a výzkum vlastně jsou důležité z hlediska interdisciplinarity. I v tomto smyslu i společenské vědy, humanitní vědy jsou velmi důležité, protože také doplňují tyto znalosti, takže tady prosím, myslím, že e, jsme za jedno. A pak ještě paní Cabeson Ruiz Eh, má také pravdu. Ano, měli bychom mnohem lépe komunikovat eh, v této věci eh, o konkurenceschopnosti, že jedno euro mm, do výzkumu produkuje 11 eur konkurenceschopnosti. Ano, to musíme opravdu šířeji využívat. V sedmém programu čísla, která mám, je, že 8 pro, pro asociované, tedy přidružené země, 6% zbytek světa, ostatní bylo EU. Já myslím, že můžeme mít určitě mnohem lepší výsledky, eh, že se eh, vše bude otvírat světu, to by bylo pozitivnější. A také v oblasti zdravotnictví, patenty v oblasti zdravotnictví, já tady z hlavy nemohu citovat čísla, ale jistě to je důležitá oblast. a konečně Ehm, paní Virkunen, děkuji za otázku. Je zajímavé, jak se tu otázku položila. Jako překvapilo mě, překvapily mě ty dobré výsledky. Já si myslím, že ty dobré výsledky eh, mají v sobě veliké ponaučení a mnoho poselství. Třeba co se týče byrokracie, mám dojem, že to je ubylo a ta, to je a Horizont 2020 je lepší, ale je, musíme to být ještě lepší. Stále si lidé stěžují, že je to stále ještě moc byrokratické. Takže ta myšlenka, ta druhá vlna zjednodušení, ta by nás měla dostat k ještě dalšímu zlepšení, ale mnoho lidí říká, že Horizont 2020 je lepší, že tam je té byrokracie méně a tak dále. Pak jste taky řekla jednu věc, která, já už jsem ji slyšel dvakrát, to vnímání té složitosti. Že někteří lidé říkají, to bude na mě moc byrokratické, to já se ani nepokou, nebudu pokoušet. To je vnímání v členských zemích, které musíme změnit. Protože program Horizont 2020 je opravdu jiný, je hodně zjednodušený, ale v některých zemích prostě to vnímání takto zůstává. A a s tím bychom měli ještě něco udělat. A já bych, a mně se líbilo, co jste říkala, my nemůžeme hmm, usnout na Vavřínech, měli bychom sice samozřejmě to ocenit a radovat se, že tedy eh, se podařilo dát peníze do správného nástroje, ale potřebujeme, aby to bylo lepší. A jde o to, Eh, jak eh, proměnit eh, a zlepšit vědomost informace o, o výzkumu. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel. Děkujeme za informace. Jak jste správně řekl, my plně zodpovídáme za výzkumné programy v Evropské unii a děkujeme vám za to, jak jste říkal, že jste vždy připraven mezi nás přijít. Děkujeme. Thank you, dear colleagues. We go, we are go- Děkuji. Kolegové, takže nyní bod 8 předložení zprávy Evropského účetního dvora eh, s názvem Lepší zabezpečení dodávek energie rozvojem vnitřního trhu s energií je nutno vyvinout větší úsilí výměna názorů s Filem Vinem Owenem členem Evropského účetního dvora. Takže prezentace, výměna názorů. Evropský účetní dvůr vyprodukoval zvláštní zprávu o bezpečnosti energetických dodávek se zaměřením na rozvoj vnitřního trhu a předložil devět důležitých doporučení. Takže vítejte, pane Owené. A jestli jsem dobře informován, tak vy nás dnes tady seznámíte se všemi těmi doporučeními, která jsou pro nás velmi důležitá. A budou pro nás relevantní také pro naší další práci. Takže vás poprosím, abyste si vzal slovo. Thank you very much, dear chair, members of the committee. Děkuji, pane předsedo. Členové výboru, děkuji, že vám mohu představit tuto zprávu jménem Evropského účetního dvora. Po mé levici sedí ekimusk můj kolega a pak tady mám Gereta Roberce, šéfa kabinetu. Rád bych vyjádřil své osobní díky oběma kolegům za jejich eh, tvrdou práci na této zprávě. Také bych vás rád informoval o tom, že jsem tuto zprávu eh, předložil parlamentnímu výboru pro kontrolu rozpočtu 21. ledna a následovala zajímavá diskuse. A stejně tak se těším i na diskuse s vámi. Na rozpočet eh, pro evropskou energetickou infrastrukturu na léta 2007 až 2013 bylo alokováno 3,7 miliard a Dále se počítá s dalšími 4, miliard, 4 miliardami na finanční období 2014 až 2020. Dodávky energie jsou důležité pro Evropu v stále nejistějším světě. Musíme dopracovat vnitřní trh a dělit se o energii. Vnitřní energetický trh eh, představuje eh, regulatorní eh, koncepci, v rámci které se bude pohybovat energie, plyn a elektřina přes hranice. V roce 2009 byly přijaty příslušné dokumenty a rada rozhodla, že do roku 2014 by měl být eh, eh, dokončen energetický vnitřní trh. Investice do infrastruktury eh, zajišťují bezpečnost energetických dodávek. E, my jsme e, prostudovali případové studie ve čtyřech oblastech v Evropské unii. Bylo to konkrétně v Estonsku, Litvě, Švédsku. A je to takzvaná oblast BEMIP. Dále jsme provedli studie v Bulharsku, Polsku a Španělsku. Já jsem osobně byl v Estonsku seznámil jsem se s dvěma projekty, eh, kde mimochodem eh, aplikují dobré postupy a také jsem byl v Litvě a Bulharsku. Máme 15 příkladů z konkrétních eh, projektů EU, které jsou předmětem spolufinancování. A, a naše audity se zaměřily na přenos energie a dopravu plynu, jakož je jeho skladování, včetně terminálu pro LNG. Máme dvě hlavní, máme několik hlavních doporučení. Cíl Evropské unie eh, dokončit eh, vnitřní energetický trh do roku 2014 eh, nebyl dosažen. Především díky problémům s implementací právního rámce EU. Regulační úřady například nejsou vždy plně nezávislé, nemají vždy příslušné kompetence ani zdroje pro svoji práci, tak aby ji mohly dvádět dobře. Jsou také rozdíly mezi organizací energetických trhů jednotlivých členských států, což samozřejmě brání rozvoji tohoto trhu. Například ehm, je tady eh, eh, problém interoperability. Bylo dosaženo určitého eh, pokroku při propojování oddělených trhů v Evropě. Pokud se podíváme na velkoobchodní ceny energie v členských států, tak se prozatím velmi liší. Energetická infrastruktura v Evropě zatím e, není konstruována pro plnou integraci trhu. A e, to znamená, že e, každá země by měla být připravená fungovat jakožto tranzitní země, ale ne vždycky je to možné zajistit. Je to, je to příklad Francie. Neexistuje e, žádné posouzení potřeb, které by nabídlo základ pro stanovení priorit pro budování energetické infrastruktury. Některé komponenty stávající infrastruktury jsou plně využívány. Například přeshraniční vedení v Polsku, které má kapacitu víc než 5 GW, není ve velké míře eh, schopné zajistit eh, obchod s energií eh, díky systémovému operatoru v Polsku, který vlastně není schopen zvládnout energii přicházející z Německa. K rozvinutí infrastruktury je zapotřebí spolupráce s, mezi sousedními zeměmi. Proto jsme toho názoru, že je potřeba um, pracovat na rozvíjení operátorů, kteří budou fungovat přeshraničně. Z rozpočtu se zatím eh, financovalo málo investic. Máme několik finančních nástrojů na podporu eh, infrastruktury, ovšem energetický trh není zatím primárním eh, cílem. Evropský energetický program pro obnovu hospodářství EEPR ve velké míře nedosáhl svých cílů, eh, kterými bylo během krátké doby dosáhnout eh, hospodářského růstu. Eh, několik těch doporučení máte je ve svých podkladech. Za prvé, komise by měla dokončit své posouzení o implementaci třetího energetického balíčku v členských státech a měla by také zavést do roku 2016 eh, řízení pro porušení pravidel, a to do konce roku 2016. Členské státy by dále měly zajistit, aby jejich národní regulační úřady byly nezávislé, měly dostatek prostředků a nebyly nějak omezovány v rozsahu svých pravomocí. Komise by také měla zajistit, aby agentura pro spolupráci mezi energetickými regulačními úřady ACER měla nezbytné kompetence pro svoji práci. Komise by dále měla podpořit eh, rozvoj eh, transparentních obchodních mechanismů jak pro plyn, tak pro elektřinu. Komise byla také, by také měla zrychlit proces komitologie do roku 2000 eh, a zajistit tím schválení elektrických síťových kódů. Mělo to být dokončeno již do roku 2015. Ty hlavní elektrické síťové kódy, především ten pro rovnováhu, eh, je důležitý pro energetický trh. Určitě by bylo dobré dozvědět se, jaké byly důvody v tohoto spoždění. Další doporučení. Komise by měla zvážit eh, stanovení eh, cílů v oblasti elektrické mezi propojení na základě potřeb, potřeb trhu. A komise by také měla znovu um, posoudit model uh, cílů v oblasti uh, plynu a zvážit um, alternativy k rozsáhlým infrastrukturním projektům, ať už je to například, uh, jsou, ať už jsou to například terminály pro LNG. Komise by také měla určit, eh, jaké komponenty infrastruktury nejsou plně využívány a měla by spolupracovat s členskými státy na tom, aby bylo zajištěno, že tyto komponenty infrastruktury jsou skutečně ku prospěchu eh, celého trhu i regionálních TSO. Za sedmé, komise by měla nabídnout komplexní eh, posouzení potřeb energetické infrastruktury na úrovni EU Eh, ACER eh, například eh, trvale mm, přeceňuje potřeby plynu v Evropě a nakonec komise by měla vylepšit své postupy plánování, především pokud je o stanování priorit a financování projektů společného zájmu PCI. Jsme rádi, že komise přijala většinu našich doporučení, Děkuji za pozornost a velice rád si vyslechnu vaše komentáře a zodpovím otázky. Děkuji za tuto prezentaci, bylo to velice jasné. Většinou se to týkalo členských států, ale samozřejmě také komise. Jde o kompetence eh, a to, aby eh, rada a členské státy ehm, byly jaksi vedeny ke spolupráci a k dalšímu rozvíjení vnitřního energetického trhu. Kolegyně a kolegové, máte-li otázky či komentáře, prosím. Jako první pan Blanco López. Eh. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji za poskytnuté informace. Podle mého názoru ta zpráva eh, zahrnuje dva, dvě konstatování, která mě připadají velice eh, výmluvná. Za prvé, infrastruktury v energetice v Evropě nejsou připraveny na plnou integraci trhů. A bude třeba provést propojení a z tohoto propojení bude třeba eh, udělat opravdu prioritu. Za druhé, priority projektů vlastně snižují eh, míru financování ze strany EU do eh, energetiky. Takže je tady zapotřebí eh, vyčerpávajícím způsobem proskoumat a analyzovat všechny tyto projekty. Já se kladu otázku, potřebujeme více důkazů, více údajů, více hodnocení, abychom určili, která území v Evropské unii jsou opravdu izolovány z energetického hlediska. Potřebujeme ještě více údajů a důkazů, aby se ukázalo, že e, vlastně propojený energetický trh nemůže tolerovat takto izolované regiony. A konečně je přece třeba ukončit existenci, odstranit tu izolovanost těch ostrovů energetických. Váš e, kolik? for your remark. Děkuji pěkně za vaši poznámku. A nyní pane Evžen Děkuji, pane předsedo. Já velmi děkuji za tu, to přísné posouzení stavu energetiky. Here yeah. Eh, přísný pohled auditorský na, eh, na stávající situaci energetiky v rámci Evropy. Myslím si, že je to velmi eh, realistický pohled na problémy, které, které v současné době jsou a myslím si, že je to velmi důležité pro nás. Já bych měl jediný dotaz, protože mnoho těch věcí obsahuje ta, ta zpráva a je pro mě velmi zajímavá, skutečně. Eh, já bych se chtěl zeptat, jak vy v rámci svého pohledu eh, na situaci na evropském elektrickém trhu nebo obchodu s elektrickou energií jak, jak hodnotíte riziko, které přináší a přináší určitou nestabilitu právě nárazové výkyvy eh, výroby v Německu z, větrné elekt, eh, eh, z, větrné, z větrných zdrojů, protože ty často způsobují docela vážné rozkolísání a určitou hrozbu pro jiné, jiné země a vytvářejí určitou elektrickou nestabilitu nebo dodávkou nestabilitu eh, v rámci Evropy. Děkuji. Děkuji panu bardzo za vypověď. And the next speaker... Děkuji pěkně za váš příspěvek. A nyní pan Balčitis. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu zástupci Evropského účetního dvora. My už jsme s ním hovořili na výboru pro rozpočtovou kontrolu na téma finance. Dneska jde o to, abychom se věnovali samému základu, samé podstatě problému. Číselné údaje stále jasně svědčí o tom, že se nalezáme ve složité situaci. Snažíme se vybudovat eh, integrovaný trh s energiemi, a to již eh, s šestým rokem. Je však jasné, že Komise se nepodařilo správně vypočítat cíle pro strategii v oblasti energie, respektive energetiky. Bez správné, správných výpočtů Ehm, nelze odhadnout, jakou infrastrukturu budeme potřebovat. Je obtížné ehm, vybírat si správné projekty a ehm, mnohdy došlo k plýtvání prostředky, poněvadž některé projekty byly zastaveny během své realizace. 19 členských států prozatím neprovedlo směrnice do svých národních eh, právních systémů. Pan Owen zmínil řadu projektů, v Pobaltí, zmínil také projekty v Polsku a hovořil o tom, jak eh, na to šli Poláci. No a eh, to ve mne trochu budí jak obavy, tak překvapení. Pokud se podíváme na ECR, eh, e eh, která má za úkol zanalizovat eh, trhy a nabídnout doporučení, tak problém je v tom, že tato rada nemá právo žádat si od členských států doporučení. No a Tím pádem má svázané ruce. Každopádně bych rád poděkoval zástupci účetního dvora, ale také bych se rád zeptal komise, co bude dalším krokem. Je to totiž velice zvláštní situace, pokud je například o terminály LNG, kdy tady máme na jedné straně členský stát, který se rozhodl pro investice, ale chybí tady e, druhý stát, který by tento plyn z terminálu nakupoval. Doufám, že se nám podaří v tomto výboru lépe vnímat realitu. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně za vaši přednášku. Souhlasím s tím, co jste uvedl. Určitě můžeme zlepšit eh, jistotu, bezpečnost dodávek energií. Je to důležité především v oblasti dodávek plynu. Je potřeba mít přelet o celkové potřeby v Evropské unii. To, co jste uvedl ve své práci, eh, ve zprávě, eh, považuji za správné. Rozvoj infrastruktury je možný pouze za spolupráci členských států. Dokončení vnitřního trhu s energií nelze ztrácet ze zřetele. Státní kontrola a regulace trhu zde sehrávají významnou úlohu. Jde o to, aby byly dodávky energie bezpečné a k tomu je zapotřebí flexibility na úrovni členských států. A to také znamená, že národní regulační úřady musí mít svěřenou určitou úlohu a tuto úlohu jste ve svém hodnocení zmínil. Otázka zní, jaké nevýhody spatřujete v souvislosti s vnitřním energetickým trhem. Vy jste zmínil um, šest členských států ve své zprávě a myslím si, že bychom měli od účetního dvora eh, dostat ještě podrobnější informace o stávající, o současné situaci. Další otázka. Existuje nějaké programové plánování, například eh, eh, pro ostatní země? Každopádně je potřeba sanalizovat případ Kypru. Ve své zprávě jste vyzdehl, že je to typický příklad energetického ostrova. Je to izolovaný eh, stát, ostrovní stát, který je eh, odříznut od eh, energetických sítí. Ale Kypr by mohl najednou začít sehrávat mnohem významnější úlohu jak pro dodávky energie, tak jejich zabezpečení. To, co jste uvedl závěrem své zprávy, považuji za velice dobré Eh, měli bychom vytvářet možnosti skladovat LNG a eh, tím pádem lépe využívat eh, tuto surovinu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Panu Ovenovi bych rád poděkoval za vynikající prezentaci a také za doporučení a závěry. Souhlasím s tím, co uvedl můj kolega. Je jasné, že vnitřní energetický trh eh, zatím není funkční a ještě bude dlouho trvat, než začne fungovat. Dovolte nejprve obecnou otázku. Vy jste zmínil problémy například ve Francii. Eh, mohl byste to trochu rozvést, protože potřebujeme konkrétní příklady problémových míst a oblastí. Jsem také rád, že jste zmínil doporučení, například doporučení číslo dvě, které se týká e, zprávy o dohledu na trhu. Potřebujeme dostatečné informace. Pokud o ASU, tak ta by měla mít nejenom mandát, ale také zdroje, aby mohla odvádět svoji práci a rád bych věděl, co na to říká komise. Také e, problémy e, to přenosu energii mezi členskými státy. E, v některých velkých členských státech jsou tato neprůchodná místa e, i uvnitř, ne pouze na hranicích. Regionální e, TSO byli také zmíněni a samozřejmě tam je řada problémů, takže nemůžeme čekat, že by se eh, ta situace v oblasti regionálních financí mohla brzy zlepšit. Každopádně bych rád věděl, jaké k tomu máte doporučení. Děkuji pěkně, pane kolego. Pak je tady také otázka toho procesu eh, pro neplnění pravidel. Možná bych se nyní zeptal pana Borharda, ředitele DG Energy, jak by na, to odpo- jak by na toto odpověděl, jaký máte návrh, především jak chcete přimět, respektive nabádat eh, členské státy k tomu, aby směřovali své úsilí k vytvoření vnitřního energetického trhu? Děkuji, pane předsedo. Eh, zdravím všechny členy tohoto výboru. Především komise chce poděkovat eh, zástupci účetního dvora za toto zprávu. Eh, my sdílíme do velké míry do konstatování této zprávy a také doporučení, které jsou tam obsaženy. To, co je doporučeno, to, co bylo také správně vyzdviženo ve zprávě, to vše komise již eh, šetří, eh, pracuje na tom a brzy to bude dokončeno. Chtěl bych objasnit některé body, které eh, tady vyzvedli v otázkách také členové výboru. Především dokončení vnitřního trhu. Ano, máte pravdu, není trh, vnitřní trh dokončen, naprosto máte pravdu a e, myslím, že je třeba e, teď udělat vše, co je potřebné, aby tento vnitřní trh byl co nejdříve dokončen. Plně sdílíme obavy, které jsou obsaženy e, ve zprávě a také, které tady uvedli někteří členové výboru. Musíme zajistit, aby všechny členské státy plnili příslušný balíček opatření. Na podzim loňského roku jsme dokončili poslední kontrolu ve všech 28 členských státech o tom, jak vypadají zákony v oblasti energetiky. Pokud je o ten energetický balíček, tak jsme teď začali eh, všechna řízení pro neplnění eh, Máme několik případů u soudu, některé případy jsou eh, v stádiu vypracování stanoviska a některé eh, jsou ve stádiu poslání prvního dopisu o upozornění o tomto řízení. Čili eh, některé jsou také ve stavu pilotního dopisu. Tedy teď vlastně všechny tyto, všechna tato řízení jsou v těch různých fázích spuštěna. Já jsem trošku smutný, že je zpráva tak velmi kritická ze strany účetního dvora, protože já bych řekl, že to není tak úplně špatné. V oblasti plynárenství například eh, jeden kodex, který ještě chybí, je ten kód, který ještě chybí, je u tarifů, pokud je o elektřinu. Tak eh, Ehm, tady bychom měli mít devět kódů, z nich čtyři už byly dokončeny v komitologii, tři byly spojeny do jednoho a budou, bude to příští měsíc předáno do komitologie, takže ještě zbývají dva. Pan Owen eh, chtěl, abych trošku eh, vysvětlil, co máme v úmyslu eh, dělat je to takzvaný balancing code a no já souhlasím s vámi, to jsou přímo klíčové kódy pro trh elektřiny a také pro um, zapojení obnovitelných zdrojů do tohoto trhu. Uh, je tady také emergency code a jak víte, my jsme připraveni v Eh, vypracovat legislativní podklady pro eh, tento trh. Je tady také otázka eh, připravení na rizika v oblasti elektřiny. Tyto dva kódy jsou vzájemně propojeny nebo jsou velice navázány na tuto iniciativu a musíme vědět, co půjde do legislativy a co zůstane v těch kódech. Toto už je téměř dokončeno a tady odpovídám, pane Owen, na vaši otázku. Dnes Nedokončí se práce na kódech, dokud neproběhne také legislativní příprava. Budeme dále věci posílat do komitologie ještě v první polovině tohoto roku. A musíme jen přeš, definitivně rozhodnout, co půjde do legislativní fáze a teď už dále pokračují kódy svým normálním postupem. Celkově vzato není to tak špatné eh, podle mého názoru. Mnohé z toho, co doporučujete, se již provádí. Pokud jde o infrastrukturu, já bych tady řekl, že neexistuje celkové posouzení potřeb. To je konstatace, která je možná trošku dalekosáhlá, protože tady máme eh, plán, který takovou snahu eh, představuje. Eh, a měli bychom stanovit lepší priority mezi projekty a také PCI, PCI, Tady bychom eh, asi v roce 2017 měli otevřít eh, to nová nařízení a stanovit ty PCI, eh, která jsou nezbytná pro dokončení energetického trhu. To byla první kategorie. Druhá kategorie budou ty ostatní PCI a třetí kategorie budou projekty, které jsou Eh, na hranicích EU a směřují do třetích zemí. Eh, takže to eh, je důležité. Přeshraniční infrastruktura musí být plně využívá. Ano, s tím plně souhlasím, tady máte plnou pravdu, když hovoříte například o říčních tocích. Trošku těžší je to u dlouhodobých projektů. Zaměření se na elektřinu. Ano, to děláme. Musím to teď trošku asi ty odpovědi urychlit. Eh, instalace strategické infrastruktury. Tak členové tohoto výboru hovoří tady především o LNG. Tady máme strategický dokument z 10. nebo bude 10. února eh, s devíti konkrétními opatřeními v oblasti infrastruktury, které o to usilují. A je tady snaha lépe využívat LNG pokud jde o zprávu a řízení, více moci EISA. Ano, souhlasíme. Tady to je také, eh, nebo bude to v našem právním návrhu koncem roku. A eh, bude se to otevírat také vůči EISA. Chceme dát více moci EISA a chceme, aby EISA měla přímý eh, přístup k informacím. Problém není s členskými státy, problém je tady s TSO. A to regionální TSO Souhlasím s tím poslancem, který říká, že to přijde později. Ano, já jsem přesvědčen, že to udělá trh. Nemusíme to my prosazovat. Prosadí to trh, ale musíme zdůraznit eh, regionální spolupráci mezi TSO a vytvářet regionální centra, kde TSO budou pracovat společně. A konečně, a tady to je věc, kde komise se neřídila doporučením a to je tak kondicionalita v návrhu eh, účetního dvora, kde je řečeno, že eh, by nemělo být eh, financování projektů, kde členské státy nemají dobře fungující trh, které by, který by dodržoval všechny aspekty balíčku. Máme zásadní problém. Vypíná se mikrofon řečníkovi protože eh, to peníze, ty peníze nesměrují do toho eh, členského státu, ale směřují do podniků, do soukromých podniků. A tady všeobecná kondicionalita by vlastně eh, potrestala ty podniky, které za to nemohou, že není dodržen třetí energetický balíček. No, mohlo by to vyřadit celou řadu velmi důležitých projektů. Já jsem s panem Owenem tak trošku polosoukromně hovořila. On mě řekl některé věci, o kterých musím dále přemýšlet. Já dnes mohu nabídnout jedno. Nikoli obecnou kondicionalitu, podmíněnost, ale v našem ehm, posouzení peněz, které budou věnovány na projekt, můžeme mít kritérium, které je spojeno s přehraničním dopadem. Mohl bych eh, ten, toto kritérium ještě dále rozšířit a říci, že v rámci tohoto kritéria potřebujeme sledovat také to, zda e, v propojených členských státech jsou respektována tržní pravidla takovým způsobem, aby nebránila plnému využití a plné účinnosti infrastruktury. Takže do posouzení by toto bylo také zahrnuto. Uvedu vám příklad. Já bych z pěti bodů udělil nulu, když jeden z členských států eh, by měl eh, eh, podmínky, které by neumožnily využití celé infrastruktury. Takže když bychom tady neměli horizontální zaměření, ale cíleně adresné zaměření v posouzení, pak, pak ano, komise by mohla také přijmout to deváté doporučení, které bylo jediné, které tady ještě zbývalo. A teď mi dovolte dvě stručné poznámky k tomu, co řekli vaši kolegové zde ve výboru. Ty energetické ostrovy, to by měla být priorita. To je také priorita. To je výslovně uvedeno jako priorita eh, pro financování CES. A já chci také jasně říct, že už máme dva úspěšné body. Za prvé, GIPL, propojení Litvy a Polska. Tady jsme eh, ukončili eh, v Pobaltí ten plynárenský ostrov a propojení Estonska a Finska. To také ukončí to, že, bude, že Finsko už nebude plynárenským ostrovem. Takže to je priorita a my eh, přidělujeme peníze z CEFu především k ukončení těchto eh, ostrovů. A další věc jsou ta úzká místa. Také pan Tošenovský uvedl velice důležitou věc. Hovořil o těch loop flows, to znamená o těch, eh, špič, eh, o těch tocích, které mohou být určitým nebezpečím. Ano, to je také pravda. A naše iniciativa o podobě trhu se snaží řešit právě Eh, také toto stanovení eh, cen. No, já myslím, že tímto jsem asi odpověděl maximum. Děkuji. Děkuji vám, pane ředitele. Ano, to je zcela jasné, že jste opravdu profesionál u těchto otázek eh, energetického trhu. A já se teď obracím na vás, pane Ouvene. Chtěl byste vy se vyjádřit, reagovat poznámkami? kam se dále ubírat eh, z hlediska účetního dvora. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, všem poslancům i komisi za poznámky a připomínky. Když dovolíte, tak bych stručně odpověděl na jednotlivé dotazy. A pak bych ještě okomentoval eh, slova komise. Pan Blanco López hovořil o snižování investic z EU. E, v Dublinu podstatné bylo, že financování z EU představuje malou část financování na celkovém trhu, e, zhruba 0,6 e, milionů eur za rok. Ovšem z porovna, v porovnání, když porovnáme těch 0,6 eh, s TSO a jinými, tak to, ty představují 14 třeba miliard. Takže hm, on to není velký stroj, ale je to významný signál, kdy komise dává peníze daňových poplatníků do takových investic, aby generovala více investic. Čili je důležité, aby ta e, rozhodnutí o investicích na úrovni komise byla správná, tak aby každé euro šlo co nejdál, kde je potřeba e, zajistit, e, že budou podporovány správné projekty. Pan Tošenovský použil slova přísná analýza a je úkolem Eh, účetního dvora vyjadřovat se vyváženě o věcech, jak je vidíme na základě důkazů a eh, určitě se, se mnou shodnete v tom, že ještě nás čeká dlouhá cesta před implementací plného vnitřního energetického trhu. Co se týče rizik nestability v souvislosti s německou eh, produkcí větrných, větrné elektřiny, která může jaksi způsobovat Eh, výpadky. Eh, problematika obnovitelných zdrojů představuje velikou výzvu a je to otázka eh, vyvažování, kterou vy jste zdůraznil. Vnitřní energetický trh Eh, napříč geografickou oblastí je dobrý nápad právě protože diverzifikuje rizika. Když někde fouká, jinde třeba zas nefouká. Když někde slunce svítí, jinde je tma. A takže čím je širší eh, tedy eh, ten prostor, tím více se diverzifikují rizika. Proto je právě jednotný energetický trh dobrý nápad. A konkrétně, co se týče polsko-německého kontextu, nějaký nějaký, eh, nějaká forma regionální TSO by byla dobré, dobrým řešením eh, pro eh, absorpci těch neplánovaných toků z Německa, kde by to umožnilo třeba využít levnější elektřinu a investovat do polských, polské soustavy. Pane Vačíku, děkuji za vaši poznámku jste laskav, když eh, říkáte, že když to slyšíte po druhé, je to či. Co se týče transpozice balíčku eh, od včerejška, eh, v odstavci 31 naší zprávy došlo k určité aktualizaci a abych reagoval na komisi. Máme zhruba 10 členských států, které jsou předmětem řízení pro porušení povinnosti a dalších asi 15 Eh, které eh, připravených jaksi dialogů v této oblasti a teprve bude rozhodnuto, zda také eh, tedy mm, se to bude mm, řešit žalobou nebo ne. Takže ta, takové jsou ty, ty počty. Je také dobré slyšet, když komise říká, že ACE eh, chce dát pravomoci eh, právě eh, a nové pravomoci. Já plně chápu tu potřebu, protože ACE bude v budoucnu sehrávat významnou roli. Pan Silkiotis se ptal na národní regulační orgány. Ehm, ze zprávy vyplývá, jasně, zda jsou nebo nejsou nezávislé a jak, jestli se e, zapojují e, do diskusí v rámci Acer e, a zda si vyměňují informace o osvědčené praxi a chybách. A pokud bych mohl mluvit o dalších členských státech, on konkrétně, myslím, zmínil Kypr, tak nemůžeme dát všechno do jedné zprávy. Je to široké téma. Také příští rok vám předložím další dvě zprávy, takže tehdy mm, eh, budu mít zase příležitost eh, vás informovat například eh, ohledně toho, že jedno euro z pěti je věnováno na eh, eh, projekty na eh, ochranu životního prostředí nebo na Slovensku a dalších zemích odklon třeba od jádra a podobně. To jsou všechno hm, projekty, o kterých budeme hovořit. Například Kypr bude předmětem zprávy v roce 2016 ohledně identifikace energetiky a klima jako součást toho hm, agendy 2020 a já budu tím, kdo bude mít na starosti přeskum eh, jak si situace v oblasti energie a klimatu eh, počínaje jarem příštího roku, takže se rozhodně podívám i na eh, problematiku Kypru, o které on hovořil, protože ty mm, energetické i, i, i skutečné ostrovy jsou velmi zajímavé. Vy, pane kolego, uvádíte, žádáte konkrétní příklady, řada jich je v té naší zprávě, já jsem jich pár namnožil, eh, takže pokud chcete, buď já nebo vedoucí mé kanceláře, bychom byli velmi ochotně připraveni si sednout s vámi, kdo jste specialista na danou problematiku a že bychom vás podrobně seznámili s projekty a regiony, které jsme projednávali. Ještě možná stručně ohledně těch oblastí, které mají největší potenciál eh, stát se aktivními transitními zeměmi pro dobro vlastních spotřebitelů i sousedních zemí, tak si myslím, že jsme zase eh, jak si poukázali na ty velké, a to není kritika, Francie potenciálně může být transitní zemí pro, jak pro plyn, tak pro elektřinu, ale existují určitá omezení uvnitř francouzského vnitřního trhu, omezení co do kapacity. A Totež jinak Polsko, kde existují určitá vnitřní omezení pro um, eh, maximální využití eh, v, v, v jaksi toho propojení třeba severu a jihu v Polsku. Takže ono to není vždy Eh, přeshraniční projekt, je klíčový. Celá eh, řada jich je i vnitřních a jedná se o eh, to, aby určitý projekt v rámci určitého členského státu dostal prioritu. Co se týče TSO, já bych byl trošku netrpělivější, ale myslím, že bych vycházel z osvědčené praxe, třeba Švédska, Dánska, velmi dobrý příklad nebo projekt Finů spolu s Estonskem, No to, mm, myslím, nejsou špatné příklady. Eh, děkuji také panu Burkartovi za jeho otázku. Eh, zajímá mě jeho hodnocení eh, doporučení, které původně byly zamítnuty, ale teď tedy došlo ke změně postoje, tak to myslím, že je nápomocné. A v rámci tohoto kontextu eh, místo předseda komise Ševčovič jasně řekl, myslím, on hovořil o Nord Streamu, ale říkal to obecně, že Evropská unie bude podporovat jedině takové projekty infrastruktury, eh, které jsou v souladu s hlavními principy energetické unie. Takže jsem rád, že slyším, že o, tom, o této kondicionalitě komise uvažuje, e, to znamená, aby docházelo k té implementaci těchto mm, plánů. Takže já vám děkuji za vaše otázky a rád vám poskytnu další e, údaje, pokud bude zájem. E, projekty společného zájmu PCI, někdy to není úplně srozumitelné, takže projekty společného zájmu, to je velice důležité a o tom bychom měli přemýšlet jako o něčem klíčovém. Děkuji vám mm, za skvělou diskusi na toto významné téma, kterým je vnitřní e, trh energie a děkuji e, z panu Owenovi z e, účetního dvora. Uh, well, next... Další bod, bod číslo 9, to je studie o rozvoji trhu vesmírných technologií kterou předloží paní Laura Del Ponte ze Střediska průmyslových studií. Bylo to naším přáním a poslali jsme našemu politickému oddělení jako ITRE soubor otázek a ta studie, kterou eh, Středisko průmyslových studií tedy vypracovalo na objednávku výboru ITRE, studie má za cíl zhodnotit opatření eh, nezbytná pro eh, eh, politik, vesmírnou politiku, vesmírná data, která vyplynou z vlajkových projektů Kopernikus a Galileo takže my jsme už do toho hodně investovali a e, chce, jsme připraveni do obou projektů e, investovat ještě více a důležité je moci ty, ta data využít. Takže vítejte v Evropském parlamentu, rád vás tady vidím a poprosím vás, abyste nás e, seznámila s vašimi informacemi, které pro nás máte a s tou vaší studií. rozvoj trhu vesmírných technologií. Máte slovo. Uh, thank you very much for this nice introduction. Děkuji za úvod. Jsem ráda, že jsem tady a pokusím se vás seznámit výsledky této zajímavé studie ohledně technologií, vesmírných technologiích v EU. Proč si myslíme, že je tato studie tak důležitá pro podniky a občany v EU? V posledních deseti letech Evropská unie vydala téměř 6 miliard eur na vybudování vlastní vesmírné infrastruktury, a ve stávajícím finančním období 11 miliard bylo určeno právě na doplnění této vesmírné infrastruktury. Tyto investice jsou náležitě odůvodněné jednak potřebou zajistit Evropské unii samostatnou vesmírnou infrastrukturu a za druhé, protože rozvoj satelitních služeb a produktů by měla přispět evropské strategii růstu. A proto je potřeba, aby eh, sociálně ekonomické eh, výsledky a dopady těchto projektů jak eh, byly oprávněné. Politické a cílem studie je podívat se, jaké jsou možnosti pro Evropskou unii, aby mohla podpořit lepší využívání vesmírných dat v, soukromém i veřejném eh, sektoru. V této studii jsme skombinovali několik zdrojů dat, eh, jen tak jsme prováděli dokumentační analýzu na základě Eh, studií trhů, případových studií a revize politických dokumentů a regulačních nařízení, ale současně jsme eh, zahrnuli eh, do té dokumentační analýzy také pohledy různých subjektů, včetně koncových uživatelů. A musím říci, že opravdu moc děkujeme všem, kteří se do studie zapojili Eh, pomocí jejich vědomostí, protože to byly skutečně pro nás velmi eh, zajímavé a užitečné vstupy. Eh, jaké jsou evropské investice do vesmírné infrastruktury? Existují dva zásadní projekty Galileo a Copernicus Galileo je evropský navigační satelitní systém, který zajišťuje poziční služby. Je to ekvivalent amerického programu GPS, ale je e, čistě pod civilní kontrolou. Galileo je integrovaný s EGNOSem pro zajištění a zlepšení přesnosti a spolehlivosti a je funkční. Galileo je eh, součást, jak si se skládá ze 30 satelitů a pozemní infrastruktury. Eh, většina satelitů už byla vyslána. Kopernikus to je jiný projekt, to je systém pozorování země, který umožňuje eh, pozorování země koule z vesmíru a cílem jsou geospaciální inf, informace pro zajišť, pro rozhodování v oblasti monitorování atmosféry, eh, moří, eh, zemí, klimatických změn a eh, řízení krizí a civilní občany, civilní obrany. Takže ten by měl být realizován v roce 2020. Eh, dále tedy, co je naším cílem na trhu? Jednak jsou tu firmy, které zajišťují služby a aplikace pro eh, soukromé eh, uživatele a podniky, které nejsou běžně nijak spojené s vesmírnou problematikou, ale jsou třeba propojeni satelitním eh, signálem v případě třeba aplikací Galileo nebo eh, aplikací, eh, které vychází z programu Galileo Copernicus. Jaká je stávající situace na trhu pro globální navigační systém a systém sledování země? Oba trhy rostou a dominují jim malé a střední podniky, zvlášť co se týče služeb s vysokou přidanou hodnotou. Současně pozorujeme, že v porovnání se Spojenými státy Eh, využívání k vesmírných služeb v Evropě nedosahuje očekávání a je to dáno také skutečností, že Evropa má daleko menší a fragmentovanější institucionální trh v Evropě, jak si e, například e, ten pooling vojenských projektů e, je, je nezbytný pro to, aby mohl konkurovat třeba Ameri- situaci v Americe. Trh je daleko zralejší v například v případě navigačního systému InVicle, a eh, aplikace eh, pro Galileo mají velký potenciál díky vysoké penetraci smartphonů a, a, a, a aplikací na nich. Eh, prostor pro růst aplikací na základě Galilea jsou Eh, například eh, bezposádková vozidla a podobně. Zatímco ten druhý projekt je zcela odlišný, tam se jedná o trh, který teprve vzniká, eh, roste sice rychle, ale taky se rychle mění a přizpůsobuje se novým technologiím a podnikatelským modelům. Takže tady my můžeme říci, že trhu dominují státní, veřejní a institucionální e, zákazníci. A e, tedy v naší studii pozorujeme dva sektory, které mají velký růstový potenciál a tím je zemědělství a neživotní pojištění. A dalším motorem poptávky je prodej e, geospaciálních Eh, služeb, jako třeba služby digitálního mapování. V té naší studii jsme také brali v úvahu omezení pro využití satelitních dat a klasifikovali jsme tato omezení do čtyř hlavních kategorií. Je to politika, trh, řízení, technické otázky a nedostatek eh, dovedností. A klasifikovali jsme je podle míry technicity a já ve svém eh, vystoupení chci eh, poukázat pouze na ty nejvýznamnější. Nejprve bych se ráda zaměřila na to, co jsme určili jako společné úkoly pro Eh, Galileo a Copernicus a jimi nabízené služby. Je to především závislost na technologii pocházející eh, ze států vně EU. Většina aplikací v rámci Galilea, které eh, se rozvíjí na trhu, jsou založena na GPS. Druhá věc. Existuje riziko, že zde bude příliš vysoká úroveň závislosti na e, přístrojové vybavení, které je vyráběno mimo EU. Pokud jde o Kopernikus, tak tam je situace odlišná. Hlavní riziko spočívá v tom, že Kopernikus můžeme vnímat jakožto dalšího poskytovatele vesmírných údajů od společnosti IT v USA aby bylo možné zpracovávat a uchovávat ohromné množství dat od Koperni, z Kopernikuse. Ehm, k tomu je zapotřebí e, vysoká kapacita e, počítačového zpracování. A v současné době americké společnosti jako Google, Microsoft nebo Apple jsou v této oblasti mnohem pokročilejší než jejich evropští konkurenti. Druhý problém fragmentace, roztříštěnost. Opět můžeme porovnat evropský trh s americkým a dojdeme k závěru, že vzhledem k problematice národní bezpečnosti a národní průmyslové politiky eh, je evropský trh eh, více roztříštěný. Pokud se podíváme například na veřejné zakázky, eh, vidíme, že obecně platí, že je vždycky favoritem ten, kdo Eh, vlastně konkuruje a kdo je státní firmou. Nebo ten domácí konkurent. Pak tady máme eh, nesystematické zapojení eh, zástupců odvětví. A to byl problém především na začátku rozvoje služeb programu Kopernikus. Lidé obvykle tvrdí, že e, ten přístup Evropské agentury pro vesmír a EU e, byl řízen hlavně potřebami e, vědecké obce a ne trhu. Opět srovnáme-li s americkým trhem, tak tam vidíme, že dochází ke vzájemné výměně informací všech zainteresovaných. Pak jsou tady velké úkoly, které jsou konkrétní, specifické pro jeden každý z programů. Pokud jde o Galileo, tak eh, tam může dojít ke spoždění vyslání dalších eh, satelitů. To je nejkritičtější problém. Evropská satelitní agentura vlastně 40 svého, svých satelitů připravilo pro Galileo. Neměli bychom tedy vytvářet další eh, nereálná očekávání. Zároveň zástupce příslušného odvětví eh, z toho trhu satelitů tvrdí, že od Evropské unie nemají dostatečnou podporu. Pokud je o Kopernikus, tak tam jsou jiné problémy. Hlavním je, je politika s nakládání s daty a přístup k datům. E, ta datová politika byla schválena v roce 2013 a podle této politiky by měl být zajištěn otevřený a e, bezplatný přístup k údajům od, z Kopernika. Ovšem, eh, přístup k těmto údajům je mnohem obtížnější než k datům LENSAS, eh, která poskytuje, poskytují Spojené státy. Eh, slyšíme, že rozhraní není uživatelské, uživatelsky pří, přívětivé, že zpracování dat je těžké a že je nelze skladovat efektivním způsobem. Dalším problémem pro Kopernikus je, že ta zpráva řízení je velice složitá. Podíle se na ní totiž řada evropských agentur, které eh, poskytují klíčové služby. Jak eh, doposud reagovala Evropská unie na tato omezení? Evropská unie pracovala a pracuje za použití různých nástrojů a pracuje také na eh, různé úrovni. Pomocí eh, rámcového programu pro výzkum a inovaci byla podpořena činnost eh, v tomto rozvoji vesmírných technologií. Víme, že ten program eh, přinesl prozatím dobré výsledky, především pokud jde o klíčové služby nabízené Kopernikem. Ovšem, dotázaní zdůraznili, že některé z těch programových prvků by bylo možné ještě zlepšit tak, aby byly přizpůsobeny potřebám trhu. Za druhé, legislativní činnost. Jak eh, nařízení pro eh, vesmírný výzkum, kam patří eh, politika údajů a politika pro spektrum, je jedna věc. A na druhé straně máme nařízení, která se netýkají vesmírného výzkumu, tak ty mají pákový efekt. A to proto, že informace, které poskytuje Galileo a Kopernikus, podporují rozvoj technologií, které jsou relevantní pro politiku EU. Pak tady máme zvyšování povědomí, zacílení na obchodníky, podnikatele, veřejnou zprávu a občany. V této souvislosti jsme stanovili tři různé směry činnosti pro EU na té politické úrovni. Za prvé navrhujeme, aby byla zvýšená úloha koordinátora, úloha Evropské komise jakožto koordinátora. A smyslem je překonat roztříštěnost eh, této oblasti řízení, eh, činnosti vesmírného vesmírných činností. Evropská agentura pro vesmír a Evropská unie potřebuje v této věci vedení. Je také potřeba rozpracovat jednotný přístup eh, na přístup eh, k politice eh, rozvoje trhu vesmírných technologií. Je potřeba zajistit vyšší efektivitu využívání údajů z Kopernika. Musíme propojit výzkumné a rozvojové programy tak abychom podpořili komercionalizaci služeb a aplikací. A poslední bod, eh, eh, aby se vyřešily hlavní problémy, tak se domníváme, že je potřeba ehm, eh, řešit od, nechuť ke změně v rámci veřejné zprávy a také použít takzvaná nějaká opatření, tak aby členských státech bylo možné lépe využívat těchto vesmírných údajů. Můžeme použít, využít eh, evropské eh, odvětvové politiky mimo jiné. Takže tolik z mé strany, děkuji za vaši pozornost a velice ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji, madam. Skvělé. Je to o této zprávě, takže děkuji. Na tu zprávu se nepochybně rádi podíváme detailně, tak abychom ji mohli využívat ve své každodenní činnosti a politické práci. Nyní bych rád požádal svého kolegu, pana Tošanovského. Děkuji. Já také budu velmi stručný. Děkuji za tu zprávu, protože už nás tady mnoho nezůstalo. Eh, já zkrátím své, své mm, povídání jenom na dva dotazy. Myslím si, že Galileo a Kopernikus je skutečně, tak jak píšete, eh, infrastrukturou. Děkuji za tu velmi podrobnou zprávu a bude nám určitě k užitku. Já mám jenom dva dotazy při, vaši, při vašem pohledu zvenčí. A ten první dotaz je, jestli právě na té roztříštěnosti nestojí, nemá, není důležité a vhodné eh, využít eh, stávající agentury GSA, která nastartovala, má bezpečnostní eh, pravidla nastavená a je zda nevyužít právě už existujícího fungování agentury pro, i pro řízení projektu Copernicus, protože ten nemá připravenou ještě tuto řídící infrastrukturu a bezpečnostní bezpečnostní parametry, které pro Kopernikus budou velmi, velmi významné. Druhý dotaz. Eh, vím, že se zaměřujete ve zprávě hlavně na Evropu, ale právě z důvodu, eh, z důvodu vyšší konkurence schopnosti, ať už eh, s americkým GPS, anebo s ruským GLONASem nebo čínskými družicemi, zda nemá smysl rozšířit trošku ten záběr například o využití a dosažení Eh, trhu, eh, jako je Afrika a podobně, která právě eh, z hlediska, právě Afrika z hlediska trhu je pro Galileo a Kopernikus velmi výhodná pozičně. Děkuji. Thank you. Thank you very much, colleague. Uh, well, uh... Děkuji, pane kolego. Jak stimulovat veřejný sektor? Ovšem, co z požadavky soukromého sektoru? Především pokud je ty eh, údaje získané z pozorování. Určitě bychom měli eh, řadu otázek, ale tu zprávu si musíme pročíst podrobněji. Prosím. Takže začnu tou poslední otázkou. Jak stimulovat eh, soukromý sektor? V případě služeb poskytovaných Galilem tak ty, ta poptávka je tažena právě soukromým sektorem. Pro služby pozorování země je to obtížnější, poněvadž ty jsou vyvíjeny právě pro podporu veřejné politiky. A jsme svědky toho, že zde neexistuje ochota platit za určité typy služeb. Pokud budete mít nějaké hlavní služby, které budete využít ve svém chytrém telefonu, když vám řekne, jaká je radiace ve vašem okolí, tak tyto služby budou bezplatné. Takže některé služby budou zaručeny a bereme jako samozřejmost. A doposud tomu bylo tak, že se skutečně jedná o nikový trh a problém je také v tom, že od samého počátku sama Eh, existence služeb jako Google Earth jistým způsobem stanovila pravidla pro trh a Google funguje jako zprostředkovatel. Ten poskytuje informace zdarma a na to si lidé zvykli. Z toho důvodu je velice obtížné získat pro tento typ služeb eh, komerční uživatele. Pokud o přístup ke, starš, k jiným trhům, jako například k africkému trhu, to je problém, kterým jsme se prozatím nezabývali. Víme však z poslední zprávy, kterou připravila Asociace společností pro vzdálený, vzdálené sledování, tak eh, řekli, že tady je zájem pro komu, o komerční služby. Pokud je o rozstříštění, tak eh, vy eh, jste měl na mysli roztříštěnost v tom řízení anebo eh, na, na tom trhu? Jednalo se o roztříštěnost v tom řízení? Je to velice kontroverzní téma, o kterém se hodně hovoří. V případě Galilea je tomu tak, že byla vytvořena agentura, sídlí v Praze, to European Global Satellite Agency, která podporuje vlastně přijímání Galilea na evropském trhu. Pro se zatím není nic podobného. Mohlo by to však být alternativou, na které bychom mohli popracovat. Děkuji pěkně, madam. Děkuji, madam Delpon, za vaši prezentaci a také za velice užitečné rady. Jak, jak dál? Rady pro politiky protože vy jste eh, eh, na konci zmínila tři věci a pro nás jakožto politiky to bylo zcela jasné. Takže každopádně je vezmeme v úvahu. Děkuji pěkně. Kolegyně, kolegové, dovolíte-li, tak eh, zpětná vazba z, ze schůze koordinátorů. Pokud někdo z vás si ji chce vyslechnout, tak eh, eh, naše eh, jednání zatím neskončilo. Tak minimálně, tak to, ten výbor zasedá, pokud je tady minimálně, minimálně jeden člen. Nová koncepce energetického trhu 17. března budeme mít slyšení. Velice důležité. Ještě jednou 17. března. Nová koncepce energetického trhu. Slyšení velice důležité. Civil Global Navigation Satellite System, eh, velice blízko našemu poslednímu tématu, mezi eh, takto, to dostalo skupina INF. Pokud jde o další eh, důležitou legislativu, tak oběhové hospodářství, úprava směrnice o, o starých vozidlech skupina ALDE. Oběhové hospodářství odpadky na skládkách, skupina LD, z oběhové hospodářství, směrnice o odpadech, skupina SAD, oběhové hospodářství, balení a odpad, e, obalový odpad, skupina GUE. Teď víte vše. Takže jste zaplněni informacemi a příště se sejdeme 22. a 23. února letos samozřejmě. 22. to bude odpoledne a 23. dopoledne a odpoledne. 22. 23. únor. Děkuji pěkně, přeji vše nejlepší.